Dobrý den, vítejte všichni. Já myslím, že už je tady dost členů výboru, tak abychom mohli začít s programem. Za prvé, nás čeká přijetí pořadu jednání. Pokud by to bylo možné, eh, my eh, v programu asi eh, Eh, budeme eh, mít čas navíc, protože Tršetem jsme mluvili v pondělí, takže tady dnes nebude k tomu jeho bodu, takže můžeme ten ušetřený čas využít rozpravou. A eh, samozřejmě s tím, že se nebudeme příliš odchylovat od indikativního programu, protože někteří vždycky přijdou konkrétně na konkrétní bod. A takže e, s touto poznámkou lze odsouhlasit pořad jednání. Nikdo není proti, děkuji. Ano, oznámení předsedkyně. Jenom bych vám chtěla připomenout, že příští schůze výboru se bude konat ve Štrasburku v pondělí 12. září v 7 hodin. Dostanete program e, s patřičným přestihem a druhé oznámení jenom rychlá informace o průběhu eh, trialogu, mm, který se týká navýšení kapitálu EBRD, eh, e Berdu, banky Berd. Eh, to jednání, které skončilo včera večer asi v 8. A doufám, že Eh, eh, rada ještě má tedy výhradu eh, přeskumu k textu, o kterém jsme jednali, především co se týče definice daňových rájů a podobně, takže doufám, že nakonec ji stáhnou a nám se, podle jsme chtěli, tak abychom tam zakotvili širší definici, širší než to, co je v dokumentech OECD a čekáme tedy na eh, výstup z tohoto jednání a tím snad eh, ten proces bude skončen a budeme moci eh, toto odhlasovat na druhé zářivé plenárce. Samozřejmě já vás budu průběžně informovat o výsledku, o mm, mm, o rozhodnutí předsednictví ohledně toho ještě nevyřešeného bodu. To jsou sdělení předsedkyně a s tímto můžeme přejít k návrhu rozpočtu na rok 2012 máme zde pozměňovací návrhy, které nám představí pan Ludvigson, navrhovatel. Já to sice tady nemám napsané, ale vím, že je to on. Takže prosím. Tak för ordet, fru ordförande. Vi har i Ekon viktiga intressen att bevaka i budgetprocessen yttrande i det budgetändringsförslag som vi eftermiddag ska rösta om. Děkuji. Eh, víte, že eh, budeme hlasovat dnes odpoledne a eh, tudíž mm, je třeba zdůraznit některé body. A za prvé, ten orgán dohledu musí mít dostatečné zdroje, aby mohl efektivně působit. Samozřejmě je naším cílem snížit eh, ty hm, položky, které předložila komise, i když to asi není zrovna dobré jít až tak dolů, protože tento orgán potřebuje eh, hm, hm, prostředky. Bylo by dobré, abychom vyslali jasný signál protože je třeba, abychom se dohodli na principu, že ty příslušné úřady by měly dostat více zdrojů, prostředků. Za druhé, eh, musí i mít dobrý aparát, administrativní aparát, eh, aby mohl eh, plnit své úkoly, které jsme mu dali potom eh, eh, musíme eh, i zvýšit transparentnost a kontrolu. To je předpoklad pro to, aby byla respektována pravidla, aby se nad tím dohlíželo. To je nutný předpoklad pro ekonomickou stabilitu. A za třetí, je třeba udělat i více pro to, abychom zastavili daňové úniky a já myslím, že tento problém lze i řešit v rámci přeshraniční spolupráce. A je dobré zase vyslat eh, signál a ukázat, že ano, my chceme plnit ten program, jako je třeba fiskalis, a chceme posilovat mezinárodní spolupráci v tomto. Dále za čtvrté, chceme, aby malé i střední podniky také díky tomuto režimu měly lepší přístup ke kapitálu. Rada hovoří o úsporách, samozřejmě, eh, a eh, chce spořit na tomto programu pro malé střední podniky, ale přece tento program pro malé střední podniky musí poskytnout nástroje tak, abychom mohli eh, nastartovat evropskou ekonomiku a malé střední podniky pořád nejsou schopny se nějak schopit po finanční krizi, která začala v roce 2008. A já se chci poděkovat stínovým zpravodajům za vynikající práci. Já myslím, že ten výsledek je uspokojivý. Děkuji. Thank you very much. Uh, shadows. Děkuji. A nyní stínový zpravodaj Astrid. Merci. Merci, madame la présidente. Euh, je suis tout à fait... C'est pas moi, non?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 Ach du Liebe, was möchtest du? Es ist dasselbe. Ich meine, geht ohne der wo plötzliche Starre geht. <laughs> Oui, ça va, au luxembourgeois. Alors, je... <laughs> bon, je voudrais dire euh, que nous sommes... Chtěla jsem říci, že zcela souhlasíme se zpravodajem. My jsme se všichni stínoví dohodli na kompromisních pozměňovacích návrzích. Jenom bych tomu dodala, že jsme hrdí na to, že byly vytvořeny tyto agentury dohledu, což je jedna z našich eh, reakcí na to volání po větších kontrolách. A kdybychom to nepřijali, tak eh, zde eh, by to byl prostor pro kritiku a to mm, někteří eh, by si byli přáli, abychom je nevytvořili, abychom eh, bránili jejich činnosti. Takže já myslím, že tady je třeba, abychom zvýšili i prostředky pro tyto agentury, aby měli větší zdroje. Takový příklad v malé zemi, jako je Lucembursko, tak eh, naše kontrola nad finančními službami, tedy dohled, finanční dohled, zaujímá, nebo má asi zaměstnává téměř 450 eh, osob a, vla, a tady ten Evropský úřad má snad mít 60, a nemluvím ani o Anglii, tam jich pracuje snad 2000, možná jich je příliš mnoho zase. A třeba vašemu eh, premiérovi byste mohla říci, že byste tam mohli uspořit, ušetřit na nich. A to je důvod, myslím, proč my eh, žádáme navýšit prostředky pro tyto úřady a pokud je ostatní kompromisní pozměňovací návrhy máme. Eh, souhlasíme s nimi. Děkuji. Eh, tak Děkuji vám, paní předsedkyně. Karl Haglund je stínovým zpravodajem, ale nemůže tu dnes být s námi. Problém Finska je nám znám a Karol tam hraje také významnou roli. Eh, je tam také nyní volba předsedy a Karlová strana tam kandiduje, tak chci poděkovat Olemu za výbornou práci, kterou odvedl při spolupráci s jednotlivými frakcemi na vypracování kompromisu. My nemáme žádné problémy, mohu jedině potvrdit to, o čem hovořila paní Luling, tedy eh, podpora evropských orgánů dohledu. Pokud budou prostředky pro ně sníženy, tak eh, se bude vývoj ubírat nedobrým směrem. Měli bychom být opatrní, když hovoříme o tom, že jsou důležitá čísla. Co je důležité, je vlastní kvalita. Kvalita těchto orgánů dohledu a agentur dohledu. Je třeba lépe upravit rozpočet v této věci, s tím souhlasíme, ale chceme upozornit na to, že bychom neměli hledat, eh, hlídat pouze čísla, A valná část eh, dohledu se musí odehrávat ve vlastních členských zemích a důležitá je jejich koordinace. Chceme také upozornit na to, že je důležité posílit Eurostat. Statistické údaje jsou velmi důležité, na tom se shodneme. Shodneme se také na tom, že musí být ve velké kvalitě a to si také žádá rozpočtové prostředky. Eh, Ole, děkujeme za skvělou odvedenou práci jménem Karla Haglunda i celé frakce. Děkuji. Eh, za ECR chce se někdo prosím vyjádřit? Ne. Svene? Jen eh, velmi stručně děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům. Eh, byla to výměna velmi užitečná a my eh, plně souhlasíme s nalezenými kompromisy. Jenom chci dohledat, že pokud se týče dohledových agentur, zde ten návrh rady ještě dále osekat návrh komise, to je něco strašného. Když se podíváte, eh, tyto evropské agentury a národními, s národními agenturami, tak to vůbec eh, nesedí. A my jim dáváme stále více úkolů v oblasti nebo v rámci finanční legislativy. A to znamená, že jestliže chceme více spořit, je třeba, abychom zefektivnovali zefektivňovali tu národní úroveň. Máme 700 eh, eh, lidí, kteří pracují v rámci BOFINu, dále máme eh, v Bundesbance další stovky lidí. A to je naprosto směšné. Proto tedy v Německu máme celkem pětkrát tolik lidí, kteří se zabývají finančním dohledem, než v Evropě dohromady. To samé je v Anglii, to samé je ve Francii, čili bychom skutečně neměli eh, připustit tady tu, tu, tu tezu, že to je ztráta peněz. A já myslím, že je správné, když eh, půjdeme nad rámec původního návrhu komise, aspoň tady mírně, poněvadž eh, to jsou požadavky, které znesly samy agentury. Není to nějaký náš výmysl, jsou to prostě konkrétní požadavky a já myslím, že my jsme schopni eh, obhájit eh, tyto nejnovější cifry. Eh, Miguel Portáš. Obrigado, presidente. Eu estou na generalidade de, de acordo. Děkuji, paní předsedkyně. Já všeobecně souhlasím s tím, co zde zaznělo a souhlasím s návrhy, které zde se objevily. Zvláště co se týče rozpočtových položek zabývající se otázkami daní, eh, boje proti daňovým únikům a daňovým podvodům. A také souhlasíme s tím, co zaznělo v souvislosti s orgány dohledu. Dovolte mi ještě říci něco v souvislosti s tím, o čem hovořil pan kolega Gigold. Co to rozpočtové položky týkající se orgánů dohledu a jejich návrhu Tedy to od, eh, orgány si zažádali sami, když nyní žádáme navýšení oproti původnímu návrhu komise, tak eh, samozřejmě chápu, kde se tyto myšlenky vzaly, nicméně si to můžeme položit také několik otázek. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace s tím nesouhlasím. Návrh zpravodaje jde tím směrem, že e, na platby se má přidat přibližně 70 milionů eur. a já pochybuji, zda v rámci kontextu, v rámci něž ho hovoříme o navýšení, protože to je rok 2012, ten kontext celkově je takový negativní, takže já nevím, jak ty vázané prostředky budou zaručené, zda u těch pladeb skutečně nezbytně potřebujeme navýšení. Evropská komise má povinnost vědět, co potřebuje v souvislosti s platbami a když tam nežádá navýšení, tak můžeme předpokládat, že e, bylo zohledněno to, aby bylo vše v pořádku. Takže to je jediný návrh, u něhož mám několik otázníků. Děkuji. Astrid, e, přejete si, přejete si reagovat? Chcete ještě promluvit nebo ne? Uh, no, no, že tu Ne, ne, ne, já už jsem řekla všechno. Souhlasíme. Eh, tak eh, prosím vás, neplýtvejme časem, paní energie, paní předsedkyně. Eh, tak för ordet. Mm -hmm. eh, vi har väl inte så mycket att tillägga där utan det já nemám, co bych tomu moc dodal, ale já si myslím, že eh, my jsme se pokusili dosáhnout maximálních možných kompromisů, eh, tak eh, abychom to byli schopni se shodnout. My víme, že z ekonomického hlediska situace je nesnadná. Nicméně pokoušíme se zvětšit zdroje na investice a já bych chtěl poděkovat zejména stínovým zpravodajům. Děkuji. A jak už bylo řečeno, budeme hlasovat o tomto návrhu dnes odpoledne. A nyní e, bod číslo čtyři. a to budou hazardní hry online na vnitřním trhu a jako je Sofie Okony. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já chci využít <laughs> příležitosti a popřát úspěšný návrat podovolených kolegům. Tato zpráva o hazardních hrách a online hazardu za prvé chci poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy s cílem obohatit obsah stanoviska. My jsme pracovali na kompromisních návrzích s cílem mít jasný, systematický, uspořádaný text a díky konstruktivnímu jednání s kolegy se nám tento cíl podařil, myslím. A než řeknu, jaké jsou hlavní směry, tak chci připomenout eh, základní ekonomická fakta. Tento sektor hazardu eh, a sázek eh, online je Eh, něco, co představuje eh, ročně příjmy více než 6 miliard euro. To bylo v roce 2008. Evropa představuje 45 světového trhu. Mm, tento eh, sektor online hazardu mm, představoval 7,5 celého sektoru hazardních her a je to tedy i, a bude to dvojnásobek v roce 2013. Je to významný podíl a tudíž musíme pečlivě to prostudovat jak řekla řada kolegů eh, během jednání o pozměňovacích návrzích, musíme bojovat proti eh, eh, nějakému tedy zneužívání online hazardu pro nějaké nezákonné účely. Proto je třeba nastolit lepší spolupráci mezi příslušnými stranami, ať jsou to operátoři, ať jsou to úřady dohledu, ať je to i komise a Europol. Musíme zavést Eh, interoperabilní normy, jak detekovat, zjišťovat eh, a předcházet podvodům. Musíme i více bojovat proti organizovanému zločinu a praní špinavých peněz na evropské úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. A tak, jak eh, navrhl Pascal Canfin, podle nás je třeba i vytvořit registr nezákonných nelegálních podniků. Třetí bod, který chci zmínit, je cíl e, a to mít dostatečné prostředky i bojovat proti nezákonným, nezákonné nabídce, a, e, aby nebyla atraktivní. Ale zde musíme to nechat na úvaze členských států, aby si vybrali způsob, jak budou regulovat hazard a sázky. Buď to zakážou, a nebo na to vytvoří národní monopol, a nebo eh, mm, otevřou tento trh, ale bude to pod kontrolou na jejich území. Musíme eh, mít tedy společné minimální normy na ochranu spotřebitele, ale také eh, mm, proto, abychom měli normy, které se týkají bezúhonosti, integrity a zodpovědnosti. Dále za čtvrté je třeba i uh, se zabývat závislostí na hazardu a je třeba i, e, i se zabývat e, hazardem u nezletilých. Teodor Cyrakakis navrhl, abychom e, v tomto smyslu zadali studie. To je vynikající nápad. Také i musíme i stanovit takové možnosti sebekontroly, když se někdo e, e, e zaregistruje online, to navrhla Sari Esaja a e, Sirka Pětkanen. Zde jde o to e, e, i chránit integritu akcí, jako třeba sportovních akcí, na které se dávají sázky. E, a je třeba tedy zde nastolit eh, určitý režim mezi tím organizátorem, mezi tou sáskařskou firmou a i tím příslušným orgánem dohledu. Podle mého Evropa zde musí sehrát průkopnickou roli protože tady jde o nadnárodní problém a tudíž i ta spolupráce musí být nadnárodní. Musíme mít společnou definici skutkových podstat a sankcí za ně. Evropská unie musí i podporovat iniciativy, eh, které, eh, se kterými přichází organizátoři a ty různé záskařské firmy, které se čestně snaží bojovat proti korupci. Evropská unie zde musí hrát i koordinační roli a zde nový článek 165 vlastně smlouvy nás k tomu vyzývá přímo. Závěrem bych řekla, že ano, hazard a sázky eh, generují příjmy, které často v členských státech se potom používají na věci obecného zájmu, ať je to sport, kultura a podobně. Je proto třeba podporovat tento zdroj příjmu. A já zde apeluji na komisi, aby prostudovala ty způsoby a prostředky, jak garantovat eh, tyto finanční zdroje, především zájmu sportu, který musí být bezúhonný a v zájmu rozvoje amatérského sportu především. A závěrem chci ještě jednou poděkovat kolegům, kteří během prázdnin pracovali na pozměňovacích návrzích. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Já bych především chtěl poděkovat paní zpravodajce za spolupráci. Chtěl bych k tématu říci toto. Je dobře vědět, že všechny politické strany jsou shodně přesvědčeny v pohledu na organizaci hazardních her. Hazardní hry to je pole, které skýtá mnoho rizik, ale také šancí. Sociální demokraté předložili pozměňující návrhy, které se týkají zejména problematiky ochrany spotřebitelů. A je dobře vědět, že všechny tyto navržené změny byly zapracovány do kompromisů a my můžeme být tedy velice spokojeni s tím, jak naše eh, pozměňovací návrhy dopadly. Děkuji, eh, Dirk Sterks. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi poděkovat zpravodajce, navrhovatelce. Skutečně dobře spolupracovala se všemi stínovými zpravodaji a všemi, kdo předkládali pozměňovací návrhy. Domnívám se, že eh, vznikla celá řada dobrých a zajímavých pozměňovacích návrhů, které jsou nyní předložené k hlasování. Žádali jsme Evropskou komisi, aby Evropská komise zanalizovala, zda potřebujeme nějaký evropský regulační rámec. To je tam uvedené a je vhodné se na to podívat. Jak už o tom hovořila zpravodajka, eh, online hazardní hry hry jsou něco s přehraničním charakterem a měli bychom se podívat na to, eh, jak evropský přístup k této problematice může nechat vzniknout nějaké přidané hodnotě. Subsidiarita je zde důležitá, ale nesmíme zapomínat na to, že také existuje rozsudek Evropského soudního dvora a Evropský soudní dvůr říká, že i online hazardní hry jsou službou a že služba e, musí splňovat e, nebo podléhá určitým evropským pravidlům stavujícím se na poskytování služeb. A členské, e, znamená to určité omezení pro členské státy, e, co může členský stát dělat v rámci online hazardních her. A e, Soudní důvod říká, že jsou to důvody všeobecného zájmu. To znamená, že členský stát musí motivovat, odůvodnit své chování a říci, proč se chová tak, jak se chová a musí se dokazovat, zda je zde přiměřenost. Všeobecný zákaz eh, online hazardních her eh, by byl problematický. Bylo by problematické tento eh, zákaz kontrolovat a vymáhat, takže je lepší se právním způsobem postarat o to, aby byla zajištěna dostatečná kontrola a aby lidé, kteří se běžným způsobem chtějí účastnit online hazardních her, k tomu měli možnost. Samozřejmě musíme zabránit všemu nelegálnímu podvodům, praní špinavých peněz a podobně. Zde souhlasím s tím, co říkala zpravodajka. Také souhlasíme s systematickou spoluprací eh, národních regulačních orgánů to je také oblast, kde je možné například si vyměňovat určité informace, kde eh, jednotlivé země mohou porovnávat, jak určité konkrétní problémy tyto země řeší a mohou se od sebe navzájem naučit různé postupy. Také kolega od sociálních demokratů hovořil o ochraně spotřebitele, to jsou dobré věci, které by tam měly zůstat. Potom také otázka vztahu sportu a hazardu, je to něco, na co se musíme detailně podívat, ale jak už říkala také zpravodajka, je více než jenom sport. Mnoho peněz, které přicházejí z hazardu, se používají například pro kulturu. A je důležité, aby takový zdroj nevyschnul, protože to by potom vedlo k určitým negativním dopadům, které si možná nepřejeme. Nicméně eh, před plenárním zasedáním bychom v této souvislosti některé věci mohli ještě zlepšit a co se týče výsledku, u hazardu a využití peněz z hazardu nejen v souvislosti s sportem, ale například také s kulturou bychom mohli více zohlednit ve zprávě před eh, plenárním zasedáním. Nicméně myslím si, že hlasování nic nebrání a děkuji zpravodajce za skvělou spolupráci. Děkuji. Za ECR přeje si někdo promluvit? Ne. Za zelené? Sven. Jen stručně Děkuji eh, zpravodaji. Pascal tady bohužel není, který je naším stínovým zpravodajem. Já myslím, že tady se do značné míry shodujeme a my eh, jsme eh, spíše skeptičtí k nejrůznějším zákazům, poněvadž tady vždycky je prostor pro zneužívání, takže je třeba to omezovat. Neměli bychom tedy eh, eh, příliš se eh, vkládat do problematiky osobní svobody. A také si myslíme, že řekněme, ty sociální aspekty by také mohly být restrikcem postiženy. Ale samozřejmě Eh, nemůžeme být úplně naivní, něco je tam ilegální, něco tam vede k závislostem, takže eh, tak nějak se k tomu stavíme. Eh, Niklas Šuntis, přeje si promluvit? Děkuji vám, paní předsedající. Také já bych rád poděkoval zpravodajem za odvedenou práci a za jeho citlivý přístup k problematice. Posměňovací návrhy, které eh, mnozí eh, z různých skupin podali, tak eh, ty my můžeme podpořit, poněvadž podle nás se ubírají pozitivním směrem. Já musím říct, že v některých eh, eh, zemích už existuje, třeba v Turecku a jinde, eh, existují krize, to se týká hlavně profesionálního fotbalu a vidíme to také v Německu a v Itálii. Problém je v tom, že my bychom potřebovali jasnější právní rámec, poněvadž je těžko to nějak zakazovat. Jde o činnosti, které fungují na globální úrovni, eh, sázecí kanceláře jsou všude možně, nyní se objevují také v Ázii a sází se tam na evropské sportovní meče. Eh, nicméně eh, shodujeme se, je pravda, že hovoříme o ekonomické činnosti velmi specifické povahy. Bylo by tedy dobré, ačkoliv neměli bychom zacházet příliš daleko, abychom pamatovali na to, že část peněz eh, z tohoto hazardu jde na podporu amatérského sportu, ale přesto nesmíme přehlížet to, že v zásadě eh, jde o činnost, eh, která kryje, ale zároveň také maskuje nelegální činnosti Eh, jako je třeba praní špinavých peněz a podobně. Eh, já bych měl návrh k těm pozměňovacím návrhům. Bylo je, nebo je jich zde mnoho, které můžeme podpořit, ale je tady myšlenka jakéhosi evropského servisu, který by se týkal eh, skutečně čistoty sportu. To určitě je záležitost, eh, kterou by, která by si zasloužila rozpracovat a umožnila by nám také koordinaci. Dnes, eh, pokud budeme fungovat pouze na národní úrovni, tak asi se nám nepodaří s tím eh, nějakým způsobem se vyrovnat. Děkuji. Mám tady ještě tři další, čtyři, pět a další řečníci se hlásí. Jsou to tito? and Anybody else? Ještě někdo? Ne, dobře. Jem. Děkuji. Já chci poděkovat paní Okoní za velice kvalitní kompromisní návrhy. Já e, ve návrzích e, chci zdůraznit určité základní body, podle mě zásadní. Za prvé ten fakt, že online hazard eh, představuje větší riziko než tradiční hazard a tradiční sázky. A proto je třeba přijmout evropská opatření, abychom bojovali proti nezákonné nabídce, abychom zabránili závislosti, chránili nezletilé, bojovali proti trestné činnosti a zachovali integritu sportu. Za druhé, je třeba dát možnost členským státům si zvolit zcela zakázat online hazard, nebo vytvořit národní monopol, a nebo případně otevřít eh, trh kontrolovaným způsobem. Za třetí, pokud otevřou ten trh, tak je žádoucí, aby zavedli systém licencí, Eh, které budou udělovat na základě toho, že ten operátor eh, splní eh, konkrétní podmínky. Za, třetí, za čtvrté je třeba efektivněji spolupracovat v boji proti podvodům a jiné trestné činnosti v oblasti online hazardu a sázek. A většina mých obav byla zohleděna v kompromisních návrzích zpravodajky. Doufám tedy, že budu mít drtivou podporu při odpoledním hlasování. Děkuji. Thank you very much, Děkuji, Werner Langen. No, jetzt klaps. Äh, der Kollege... Äh, Kolega z frakce socialistů a demokratů už hovořil o tom, že momentálně jde k diskusi dvě alternativy, buď státní monopoly anebo zákazy v souvislosti s rozsudky soudního dvora. Domnívám se, že ani jedna varianta není vhodná v době online, proto kontrolovaný eh, trh je, nebo ať už tomu budeme říkat jakkoliv, tak toto je správná cesta z online hazardu, protože řešení eh, týkající se monopolu anebo zákazu je něco, co rozhodně není účinné. Hovořím z německé zkušenosti. Je to něco, co spíše podporuje ilegalitu. Paní Okony eh, zde prezentovala velice rozumný souhrn týkající se našeho stanoviska, protože my zde vydáváme jenom stanovisko v souvislosti s otázkami ochrany spotřebitele, mládeže, sportu a kontrolovaného přístupu na trh je něco, kde můžeme vytvořit korelaci tam, kde Příjmy budou jakž tak stabilizované eh, v členských státech, ale zároveň také zredukuje tu cestu do ilegality. Domnívám se, že to je model, který můžeme podpořit a když hovoříme o nelegálních sázkách, tak sázky sportovní jsou téměř ničím ve srovnání s dodnes legálními sázkami na finančních trzích. Tam se sází legálním způsobem, aniž by kdokoliv k tomu e, zaujímal nějaké moral, e, morální stanovisko. Pokud máme proti něčemu bojovat, tak jsou to e, sázky na finančních trzích a ne sázky obyčejných občanů. Děkuji. Pan Šmit. Děkuji. Eh, já se musím přiznat, že já eh, hraji každý týden a já jsem byl eh, od jak živá nadšencem. Ne vždycky vyhrávám, ale hodně času trávím online. Děkuji za zprávu. Zeměna, pokud se týče odstavce 6, tak tam je několik pozměňovacích návrhů a já si myslím, že se zde objevuje určitý problém. Pokud tady tento průmysl hazardní her eh, využívá nebo zneužívá eh, celoevropské sportovní akce, aniž za to cokoliv platí, tak já nevím, jak by to mělo fungovat. Jestliže eh, tento průmysl, řekněme, na Maltě nebo na Kypru, přijímá sázky na fotbalový zápas, řekněme, v mé zemi, přičemž já hraji online a tak oni eh, určitě eh, platí daleko více eh, svým partnerům, ale oni přitom neplatí žádný poplatek pro to, aby mohli přijímat sázky na tuto hru, tak já Eh, samozřejmě souhlasím, že není možné to zakázat, ale eh, měli bychom mít přísnější pravidla, nicméně já se nedovedu představit, eh, jak by to mělo fungovat. Možná, že někdo z vás by věděl, jakým způsobem by se to dalo zařídit, poněvadž ta technika má vždycky určitý náskok před legislativou. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za vynikající práci paní Okony. Já jsem předložila pár pozměňovacích návrhů, které ona velice dobře vzala do v potaz a figurují v kompromisech. Ole Schmidt právě řekl, že eh, bezúhonost sportu je důležitým faktorem a to je právě Mm, problematika, která je velice dobře ošetřena ve zprávě. Eh, sport mm, se nemůže stát pouze nástrojem pro hazard, ale má svoji vlastní hodnotu a jako takový je velice důležitý. Další téma, které mě zajímá, je, že hazard to není jako jakýkoliv jiný typ podnikání. Je třeba to nějak korigovat, regulovat proto, a členské státy musí mít nástroje, aby zabránili zneužívání a chránili spotřebitele před závislostí, především nezletilé osoby a další skupiny, které mohou případně mít problém s hazardem a e, které by e, mohly být zneužívány Eh, těmi firmami. Dále i koordinační role Unie je velice důležitá, protože členské státy musí být schopny a musí mít možnost si zvolit způsob, jak regulovat hazard. Například pokud členský stát třeba bude chtít pokračovat se státním monopolem, tak by měl mít tu možnost. Děkuji. A se spožděním eh, ještě zde eh, mám další žádost o slovo. Tios Kalakakis, kdybyste vždycky mm, řádně nahlásili jméno. A já jsem mm, teď eh, ztratila pozornost, takže eh, ještě nejprve kolegyně. Nejprve já chci poděkovat jako kolegové Sofii Okony za vynikající práci na této zprávě a mm, Ona vzala do úvahy celou řadu velice dobrých pozměňovacích návrhů. Jenom dovolte zdůraznit tři body v diskuzi. Za prvé, e, zvláštní povaha e, tohoto produktu. E, hazard to je něco jako alkohol a cigarety a proto i tady potřebujeme silnou regulaci ale eh, členské státy zde musí eh, mít možnost uplatit princip subsidiarity. Myslím si, že bychom měli eh, i zde jasně deklarovat, že monopoly zde jsou obhajitelné a i proto že ty peníze, příjmy z hazardu se používají nejenom třeba eh, pro sport, ale i pro kulturu, pro ty různé chráněné dílny a podobně, práce mládeže. Eh, je třeba mít více legislativy na evropské úrovni, protože čelíme eh, hrozbě mezinárodního gamblingu. Zde doufám, že bychom mohli společně se dohodnout ve výboru na dvou, třech věcech, a které prosadíme i v plenárce, doufám. Za prvé, jde o identifikaci, totožnost toho hráče. Zde bychom měli využívat ty různé identifikační mechanismy, které třeba existují u kreditních karet nebo u bankovních účtů ten hráč bude mít možnost mít pouze jeden účet u jedné firmy, u jednoho operátora. To je důležité, protože eh, to je důležité potom pro detekci praní peněz, eh, pro problematiku eh, závislosti na hazardu a podobně. Zde také bychom mohli i doplnit určitou ochranu hráčů a že třeba by bylo eh, povinné stanovit maximální limit pro ztrátu eh, ve hře a že ten hráč by si sám stanovil ten limit a nikdy by to nebylo možné překročit a zneužít. Pokud ten hráč si tam stanoví tu maximální možnou ztrátu na jednu hru, pro jednu tedy firmu, eh, tak mm, O, e, takže e, zde by měla e, být možnost, že tato informace se dostane k ostatním operátorům hazardu, abychom předcházeli tomu, že třeba ten hráč naplní ten limit u jedné firmy a potom přejde k jiné firmy. Takové červené světlo nám dá takovou stopku Eh, to znamená, že když někdo naplní ten limit té ztráty u, jedné opera, u jednoho operátora, tak aby nemohl přejít jinam. A dále hm, praní špinavých peněz. I toto by měla tato legislativa řešit. Eh, zde bychom měli tlačit a prosazovat to, že jakákoliv firma, která nabízí hazardní služby, tak musí být registrována v EU. Máme velice dobré příklady podobného mechanismu u e, třeba e, těch e, ratingových agentur nebo u dalších tedy typů subjektů. Samozřejmě na globálním trhu nelze nějak limitovat tyto firmy, ale já si myslím, že lze je donutit, aby se registrovali v EU. Lze to takto právně zakotvit a e, samozřejmě mohou zde být problémy, jak e, si prověřovat e, ty firmy, které působí online, ale není to nemožné. Jsou zde určité mechanismy, jak si prověřovat toto. Třeba to děláme stejně již u práv duševního vlastnictví, takže tady je možnost se inspirovat tímto. Ano, ty firmy musí být registrovány v Evropské unii a za druhé musí být zde e, možnost identifikovat toho hráče, stanovovat limity ztráty na toho hráče a za třetí je to dohled, dohled na národní úrovni. Na to musí být e, speciální úřad, orgán a musíme i vytvořit e, síť spolupráce mezinárodních orgánů dohledu, tak abychom mohli efektivně mezinárodně řešit problémy vzniklé. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Také já bych rád poděkoval zpravodaji. My víme, že s hazardními hrami je spojena negativní, jak je negativní ekonomické dopady. To jsou zejména tedy otázky závislosti a napojení na zločin pokud se týče eh, hazardních her online, tak eh, to samozřejmě eh, nahlodalo státní monopoly na hazardní hry, které samozřejmě ustupují tomuto, těmto hrám online. A je jasné, že potřebujeme celoevropské řešení, aby se toto vyřešilo. v mé zemi, v Řecku, máme zvláštní situaci. Zde národní monopol je plně privatizován v rámci současného programu privatizace, ale současně s tím vláda chce tento monopol prodloužit o dalších deset let znamená, že zde vznikne velký soukromý monopol, jehož eh, motivace, proč provozovat gambling, eh, bude eh, jakýmsi mixem. A to znamená, že je zde potenciál pro posílení sázek online. To znamená, že my potřebujeme silnější celoevropskou politiku a zejména na závislost se musíme zaměřit koordinovaněji. Národní monopoly nemají důvod se zabývat závislostí a taky se tím nezabývají. Ale jelikož závislost je všude stejná, ať je to ve Švédsku nebo v Řecku, prostě ti, kdo propadnou závislosti, tak jsou prostě závislí. Já si myslím, že komise by se měla ujmout této iniciativy a měla by se pokusit o silnější formulaci iniciativ a podobně, než je tomu dosud. My prostě jednoduše prostě to nemůžeme dále nechat takto. Ano, tak já s dovolením eh, sama přidám několik málo poznámek. Tak eh, především já jsem velice ráda, že paní zpravodajka eh, zapracovala také mé pozměňovací návrhy. A já myslím, že tady je několik problémů, zejména pokud se týče napojení na zločin, tak tady k tomu nebo falšování výsledků zápasů a to se děje v různých zemích, či tady bychom skutečně potřebovali evropskou akci. Eh, evropský eh, trh se s eh, hrami, tedy online, se dosahuje objemu nějakých přes 21 miliard euro ročně a mm, to znamená, že také necitlivá regulace by znamenala určité ekonomické ztráty také pro členské země. Eh, takže já chápu, že eh, české země mají trošku problém s tím očekáváním, že eh, by to mohlo být na evropské úrovni kriminalizováno. Nicméně já si myslím, že také v národních legislativách by se měly vyskytovat otázky nebo články v trestním právu, Eh, které eh, se tím budou zabývat, tak aby eh, byl zachován smysl sportu. A poslední bod, já myslím, že všichni se shodujeme na tom, že toto odvětví musí dělat více pro amatérský sport. A jestliže jejich výnosy jsou 21 miliard, no tak proč bychom nemohli dát více z těchto peněz na podporu masového sportu? A já si myslím, že paní Okony by tady mohla se vyjádřit ještě eh, tvrději, důrazněji, poněvadž tam je tedy požadavek, aby se eh, komise tím nějakým způsobem zabývala. Je to prostě požadavek, ale mohli bychom být eh, radikálnější. Nicméně, jak jsem řekla, jsem velice ráda, že mnoho z těch věcí, které jsem předložil a já, bylo zapracováno. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct a nyní dávám slovo zpět vám, paní Okony. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Stejně jako kolega pan Padár, i já eh, jsem velice rád, že zde existuje schoda napříč politickým spektrem. A já e, chápu, co říkáte všichni a zcela souhlasím s těmi úvahami kolegů týkajícími se tomu, co jsou ty podvody na trhu, nezákonné e, aktivity se zápasy, ale i co se týče třeba závislosti ochrana nezletilých a bezúhonost sportu. Pokud je o, o pana Šmita, paní McCarthy, ano, s tím souhlasím. Dále, pokud jde o ty příjmy, eh, eh, tržby eh, z online hazardu, z online sázek, jsem přesvědčená, že redistribuce tržeb musí především být ku prospěchu amatérského a masového sportu. Pan Schmidt se ptá, jakou metodou jaký by to měl být postup, který by garantoval, tedy právně eh, garantoval, že tam ty peníze půjdou. Podle mě již existují i dnes prostředky, jak právně zaručit, že tyto finanční zdroje půjdou právě sem. Je třeba proto, aby Evropská komise prostudovala eh, ty různé možné přístupy a eh, abychom Eh, si vybrali tu nejlepší cestu, nejlepší způsob, hm, který by bylo možné použít na evropské úrovni. Dále, pokud jde o eh, trestnou činnost a sankce, paní McCarthy, já v této zprávě jsem chtěla podpořit to, že je třeba mít společnou definici skutkových podstav, podstat a sankcí na evropské úrovni. Eh, to je, vel, to je velice hm, důležité, pro mě zásadní. Je to, jak bych řekla, první hlavní cíl, primární cíl této zprávy a samozřejmě poté je třeba eh, ještě se snažit o to, eh, aby ten text byl ambicioznější. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Budeme hlasovat i o této zprávě dnes odpoledne. Takže členové výboru Eh, poté tedy se rozhodnou o hlasování o kompromisních návrzích. Nyní se dostáváme k bodu 5. Sven eh, eh, opět rychle se vrací na místo, jak vidím, a je to společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností, které působí v různých členských státech. Já jsem Eh, souhlasila se zpravodajem a to, že zde eh, eh, mm, samozřejmě jde o široké téma, a které se bude ze široka projednávat v komisi a v radě ještě, ale nějakým omezeným způsobem to tady představíme. Tak Svene. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je to téma, k němuž se sešli stínoví zpravodajové, jejich setkání bylo velice konstruktivní. Eh, otázka směrnice o mateřských a dceřiných společnostech je významná součást vnitřního trhu a je důležité, že podniky, které působují přeshraničně nebyly postižené dvojím zdaněním. Zároveň při repatriaci zisků eh, zde systém také zneužívat, protože systémy daní a daňové sazby se v jednotlivých zemích výrazně liší. Také eh, zástupci hospodářské sféry nás upozornili na případy dvojího nezdanění. To znamená, že nedojde ke zdanění ani v zemi mateřské společnosti, ani té ceřiné, anebo že příslušné daňové eh, sazby jsou nesmírně nízké a neadekvátně nízké. Takže eh, děkuji za možnost, eh, kterou nám paní předsedající dala, abychom otevřeli Eh, pozměňovací proces u této směrnice a že zprostředkovala radě a komisi naše názory. Eh, co se týče dvojitého nezdanění a velmi nízké daně, to se momentálně do eh, našeho světa nehodí, protože nemají problémy vyrovnávat Eh, svoji finanční situaci, někde se přes léto odehrávaly i sociální nepokoje. Mnoho lidí si klade otázku, zda v této situaci ehm, se lidé ptají, kteří, eh, když eh, mají problém zajistit vůbec svoje každodenní drobné obchodování a zda je vhodné, aby neplatili daně ti, kdo by legitimně daně platit měli. Eh, takže přepracované znění této směrnice, jak ho předkládá komise, se podle mého názoru nehodí do současné situace ani do současné ekonomické situace. Eh, na setkání stínových zpravodajů panovala schoda v tom, že v tomto rámci musíme postupovat proti dvojímu nezdanění a neodsouvat to do nekonečna na neurčitost tím, že to budeme řešit někdy časem někde jinde, ale že se tohoto tématu chopíme zde v rámci e, tohoto předloženého dokumentu. Máme zde před sebou také výsledky setkání stínových zpravodajů. Principiálně návrhy jdou podobným směrem. Komise eh, zareagovala dopisem na informaci předsedkyně, eh, asi se o tom zde ještě bude hovořit. Já chci říci, že by bylo vhodné, kdyby komise přijala základní směry eh, návrhu Evropského parlamentu a nepostupovala dále tak, jak původně plánovala. Prosím, podívejte se na eh, bilance jednotlivých vlád. Opravdu je na čase, abychom šli trochu jiným směrem, ještě dodatečně k tomu, co už máte stejně naplánováno. Jean-Paul Gozes. Já podporuji slova zpravodaje. Myslím si, že je zde eh, je třeba vyhnout se tomu, abychom tedy eh, eh, příliš tedy nelpěli na té přehnané fiskální konkurenci, protože zde některé členské státy se eh, usilují o fiskální daňovou konvergenci, ale to je nezbytný přece předpoklad pro ekonomickou konvergenci. Nelze oddělit od sebe ekonomické řízení od fiskálního řízení. To neznamená všechno, by mělo snad respektovat stejné pravidlo, to ne. Ale není možné, aby eh, ta opatření, která teď přijímá Evropská komise, aby nakonec nebyla kontraproduktivní a nebyla v rozporu s tím, o co jde těm hlavním členským státům, a to je lepší ekonomické řízení eh, prostřednictvím větší eh, fiskální disciplíny a podobnému daňovému zacházení. To je eh, i snaha Německa a Francie, tedy zharmonizovat daň z příjmu právnických osob. A tady jde o to tedy, aby nedocházelo k fiskálnímu dumpingu, protože to by nebylo ku prospěchu větší důvěry a růstu. Děkuji. Thank you. Yes, Liam. Oui, j'ai déjà eu l'occasion. Ano, eh, eh, já letuji to, že komise nenavrhuje vůbec nějakým způsobem podstatně novelizovat tuto směrnici, tento předpis, protože tato stávající forma, kterou máme na stole, ta neřeší ten problém fiskálního dumpingu a daňových úniků. Tento problém znamená, že bychom skutečně museli rekodifikovat tento předpis. Proto moje frakce e, v souhlasu se e, zpravodajem a předsedkyní e, se rozhodla, že využijeme určitý manévrovací prostor, který máme a navrhneme určité podstatné změny novelizace s cílem zabránit tomu, aby ten režim Murphy nevedl k tomu, že někdo bude uvalovat nízké daně nebo nulové daně a to velice poškodí veřejné finance členských států. Je třeba, aby mm, taková e, firma, Eh, mohla eh, eh, mít takový výhodný režim pouze, pokud má minimální podíl 15% na kapitálu firmy, která působí v tom daném členském státu, ale aby tam s tím podílem zůstala alespoň dva roky a ne, aby tam potom schrábla zisky a šla jinam, aby jí to spadlo do klína. Takže zde Eh, ty mateřské firmy eh, mohou tedy těžit z těch zisků ceřiných společností eh, pouze pokud tedy ta sazba v té zemi, která se aplikuje, v té zemi tedy ceřiné společnosti, představovala alespoň 65 daňové sazby v té zemi mateřské firmy. Děkuji. Já jakožto stínová zpravodajka za ALTE Musím si, že jde o věc, eh, kterou podporuji, ve které podporuji zpravodaje. My jsme se tím eh, zabývali už eh, dříve. Byla to otázka ne, dvojího nezdaňování, to bylo s komisařem Šemetěl, jsme to řešili. A Eh, jde o to, aby ti, kteří mají daně platit, aby je také skutečně platili. Eh, je zde situace naléhavá a já jsem se tedy rozhodla, že jakožto eh, předsedkyně tohoto výboru umožním, aby se v limitovaném rozsahu toto téma znovu otevřelo. Eh, poněvadž to souvisí s tím eh, dvojím nezdaňováním. Eh, tady je taková určitá skolina, poněvadž výhody, které se poskytují určitým, eh, eh, v, určitým v, dluhovým, eh, v určitých dluhových situacích, tak to nyní působí problémy. Takže tady dochází k jakému si preferenčnímu přístupu k dluhům. Já si myslím, že se k tomu tady musíme vrátit a myslím si, že je to součást jakéhosi širšího přístupu k řešení ekonomické krize. Já bych tady skutečně chtěla naléhavě vyzvat eh, komisi i radu, aby velice vážně se zabývali parlamentními návrhy, poněvadž nyní máme krizi, nyní je situace urgentní a já si myslím, že bychom to neměli nechávat kdesi si v pozadí a postupně o tom v klidu a v pohodě sepisovat zprávy. Je to záležitost závažná, je to záležitost naléhavá, takže já podporuji směr, který do toho vnáší pan zpravodaj. A nyní se ptám za ECR, jestli chce někdo promluvit. Prosím. A pan Strejček. Dobrý den, děkuji paní, eh, paní předsedkyně. Já jsem, myslím, se všemi z vás, kteří jste mluvili eh, v jedné myšlenkové linii v tom, že je třeba eh, zabránit dvojímu nezdanění, tak jak, jste to, eh, tak jak jste to tady nazvali. Nepochybně je třeba bojovat proti všem formám daňových úniků, přestože Eh, si myslím, víme, že eh, daňové úniky jsou způsobeny především komplikovaností jednotlivých daňových řádů a množstvím nejrůznějších výjimek, které umí eh, firmy velmi obratně ve svém účetnictví využívat, takže ten, ten boj je téměř nekonečný, pokud bychom si neřekli, že chceme velmi jednoznačné, průzračné, transparentní, jednoduché Eh, daňové řády. To je tedy moje poznámka číslo jedna. Poznámka číslo dvě. Esencí demokratické politiky, já bych řekl, od okamžiku, kdy, eh, kdy američtí kolonisté eh, vysypali čaj do bostonského zálivu, je přece souboj o výši zdanění a její přerozdělování. A já se velmi obávám, že i dobře míněná Eh, míněné názory typu eh, dumping, daňový dumping nebo eh, nadbytečná fiskální konkurence narazí na odpor jednotlivých členských států prostě proto, že bránit si svoji vlastní daňovou sazbu výši, výši zdanění je primárním cílem každé národní vlády a myslím, že mm, v mnoha směrech může být Eh, úsilí o harmonizaci, nadnárodní harmonizaci eh, může být zbytečné. Já jsem samozřejmě zastáncem fiskální konkurence a daňové konkurence na rozdíl zřejmě od, eh, od některých z vás. A tak bych chtěl připomenout, že vlády sestavují-li jejich ministři financí své rozpočty, tak mají nejen příjmové stránky rozpočtu, ale mají také výdajové stránky rozpočtu a Eh, myslím, že by bylo užitečné eh, se spíš podívat na to, co je ve výdajích jednotlivých států, zdali vůbec je možné dnes ufinancovat některé z výdajů a příliš eh, se nedívat na to, kde ještě vzít další zdroje z, peně, z kapes daňových poplatníků. To jsou tedy moje asi tři nebo čtyři poznámky. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, to, že musíme bojovat proti diskriminaci při přeshraniční spolupráci společnosti, to je logické. Pokud máme příslušnou legislativu, tak ji musíme zohlednit a když je konstatováno eh, daňové úniky a vyhýbání se daní, pomocí této legislativy, tak to znamená, že ji musíme změnit. To je podle mě základní východisko pro práci s touto problematikou. Ve vysvětlujícím prohlášení zpravodaje se také hovoří o CC, e, CTB, konsolidovaném základu daně z příjmu právních osob, že by se to mělo stát povinným. Měli bychom Eh, stanovit nejenom ten společný základ, ale také jeho přesnou výši. Eh, myslím si, že o tom musíme detailně diskutovat v naší frakci, protože tato prohlášení eh, mají velký dopad, ale je to součást vysvětlujícího prohlášení, takže jsou to slova zpravodaje, nemusíme se k tomu vyjadřovat přímo. A i hned. Nicméně je zde souvislost s CCCTB pokud zvolíme povinný přístup. To znamená, že zůstane e, zachován daňový systém e, jednotlivých zemí a bude tam muset být zajištěná spolupráce zemí a všechno je to mezi sebou propojené, takže samozřejmě chápu, že zpravodaj zde hovoří také o CCCTB, nicméně zde určitým způsobem předjímá rozhodování Evropského parlamentu, ale ten princip boje e, proti daňovým únikům, ano, to musíme udělat daně, musí být transparentní a spravedlivé. Může zde být určitá konkurence v oblasti daní, nicméně pokud to eh, vede k daňovým únikům, tak to není správné. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že eh, komise si vyhrazuje možnost se vyjádřit později, nemá teď zájem. Eh, my jsme tady jim vyslali určité signály. Možná Sven ještě má něco dalšího, co jim sdělit. Tak prosím. Já, ich Děkuji. Nevyjádření komise i rady zde chápu jako pozitivní signál usebrání eh, letní eh, prázdniny také někdy jsou nápomocné tomu, že si člověk položí základní otázky. Naše pozměňovací návrhy vědomě neobsahují žádné filozofické názory o výhodách a nevýhodách daňové konkurence. Můj osobní postoj znáte. Domnívám se, že existují dobré důvody, že některé země, kde jsou slabší veřejné statky, eh, mají nižší daně, než mají zase jiné země. Diskuse o daňové konkurenci je něco, co nesmíme zneužívat v souvislosti s podkopáváním problémů s lokalizací ekonomiky v některých zemích. Chápu, že některé země mají nižší daňové sazby, ale některé firmy se tam potom pohybují jako ryba ve vodě. Ale e, případ této směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, a zde se asi shodneme napříč frakcemi, tato směrnice neodpovídá principům, které zastupují i ti, kteří souhlasí s daňovou konkurencí, protože zde máme i e, dvojí nezdanění a dochází ke zneužívání této směry A proto signál Evropského parlamentu je velmi jasný, jde napříč všemi frakcemi a takto se jeví také celková linie, takže mě těší, když eh, komise a eh, rada budou intenzivně o eh, tomto principiálním tématu přemýšlet a my na setkání stínových zpravodajů také projednáme pozměňovací návrhy a jsem přesvědčen, že najdeme širokou podporu pro to, aby se ta linie změnila. Takže já děkuji všem kolegyním a kolegům a stínovým zpravodajům a všem, kdo vystoupili v rozpravě. Děkuji. Uh, Děkuji harmonogram, termín, který jsme naplánovali, a to 19. září budeme hlasovat. Takže jsme naplánovali 19. září. Děkuji, kolegové. A nyní se dostáváme k bodu programu číslo 6, což je zdanění energetických produktů a mm, struktura e, předpisů společenství. O zdanění zpravodajkou je Astrid Luning. Astrid, děkuji, paní předsedkyně. Zde jde o novelizaci směrnice o zdanění energie a e, to bylo předloženo v dubnu tohoto roku a zde Evropská komise v podstatě jenom dělá takovou kosmetickou úpravu stávajícího předpisu, navrhuje něco, e, e, co se Pardon, je to něco, co není kosmetickou úpravou, ale je to něco, co nás musí vést k hluboké diskuzi, která se týká střednědobého i dalekodobého horizontu. Já neskrývám, že tady ta situace v energetice je velice komplikovaná. Tento návrh tedy vzbuzuje celou řadu rozporů, plných názorů a reakcí a já jako zpravodajka, já velice rychle jsem se měla možnost se setkat se zástupci eh, mm, operátorů, tedy podniků i občanské společnosti a každý je z nich přesvědčen, jak ten předpis ano je důležitý, ale každý si to vykládá jinak a dokonce je to i v rozporu, ty jejich výklady. Já s velkým potěšením eh, si vyslechnu názory kolegů, protože to je téma, které se dotýká každodenního života našich spoluobčanů, poněvadž podle mého soudu je roli Evropského parlamentu. Bohužel pouze jde o eh, postup konsultace, tak je naším mm, úkolem dbát nad to, aby to byl vyvážený eh, předpis, který bude dobrým kompromisem. Osobně já musím říct, že ještě nemám k tomu pevný postoj a já eh, ráda tedy si vyslechnu názory a většinový názor výboru a budu se tím inspirovat při přípravě zprávy. Já eh, eh, doufám, že kolegové mě podpoří a že budeme obhajovat výsadu našeho výboru, pokud jde o téma zdanění. Někteří dobře vědí, i vy, paní předsedkyně, víte, že výbor ITRE požádal o posílenou spolupráci, mm, která eh, by se měla aplikovat na tento návrh směrnice. Nicméně já myslím, že tady je to jasné. Zdanění daně, to je výlučná výsada kompetence našeho výboru. Je eh, jak, a my nemůžeme tady e, nějakým způsobem e, dělat ústupky a zbavovat se naší kompetence a odpovědnosti za daně a předávat to jinému výboru, což si myslím, že potom by bylo velice e, škodlivé pro naši činnost a je evidentní samozřejmě, že já si ráda vyslechnu argumenty výboru ITRE, ale zde počítám s podporou kolegů, tak abychom eh, mohli garantovat, že tato klíčová kompetence našeho výboru bude takto zachována, nedotčena. To je důležité nejenom v rámci této agendy a zde hm, opět to chci ještě jednou zdůraznit a já jsem to i naznačila předsedovi výboru ITRE, tak to já doufám, že to všechno nakonec pochopí. Paní předsedkyně, nyní mm, obecně řeknu, jak je obecný obsah a filozofie eh, této zprávy. Podle mě eh, je zásadní, abychom vedli eh, diskuzi nejprve obecně na toto téma a potom, abychom se zabývali v příštích měsících detaily. A zde Jde o to optimálně nastavit a využívat zdanění v této oblasti a podpořit tím udržitelný rozvoj. A proto komise chce rozdělit minimální sazbu eh, daně ve dvou, do dvou částí. První část bude vycházet z emisí CO2 eh, spojených s energetickými produkty, a to bude 20 euro na tunu CO2 a další eh, bude mm, založena na energetickém obsahu, to znamená, jakou reálnou energii lze získat z daného produktu a změřit tedy v gigajoulech se to bude měřit. A to bude sazba, která se bude vztahovat na všechna paliva. A na, eh, zde eh, to jsou tedy návrhy, které Eh, povedou k vysokému eh, nárůstu zdanění některých energií a proto komise zde stanovuje určité výjimky a přechodná období, aby se zmírnily dopady tohoto. Komise eh, právě díky dlouhému přechodnému období, po, po které se budou harmonizovat tyto daně, co se týče tedy toho energetického obsahu, tak Eh, zde komise hm, naplánovala až rok 2023, takže ekonomika bude mít dostatek času, aby se přizpůsobila novému daňovému režimu. Podle mě eh, ty základní prvky návrhu se týkají především proporcionality. Já vysvětlím, proč. Ve stávajícím režimu hm, minimální hranice eh, se definují a e, vlastně všechny členské státy e, jsou e, pod těmito prahovými hodnotami. A takže ale pokud se změní metoda, zdanění. A pokud se stanoví, že členské státy musí respektovat eh, tu proporci, eh, ten poměr mezi úrovněmi zdanění těch různých typů energií, tak jak jsme to stanovili v Evropě, tak zde tato evropská norma samozřejmě potom nabíde úplně jiného rozměru, protože již nepůjde o to aplikovat minimální limity, které e, u e, většiny členských států se nerespektují, ale toto ovlivní přímým způsobem e, ty míry efektivního zdanění v členských státech. To je zásadní otázka. Já bych tedy chtěla vědět, pokud moji kolegové vůbec podporují tento přístup, který samozřejmě je daleko více ambiciózní a který eh, je krokem směrem k daňové harmonizaci. Jde o to, můžeme vůbec podpořit tento přístup, kdy mm, členské státy a nebo členské státy by si měly ponechat svůj manévrovací prostor i vzhledem k těm rozpočtovým krizím a podobně. Já doufám tedy, že kolegové mi jasně řeknou svůj názor. Komise zde předkládá i další argumenty, o kterých nemám čas hovořit do detailu, ale které jsou další pobídkou směrem k obnovitelným zdrojům a méně eh, eh, znečišťujícím zdrojům a zde mm, e, e, se snaží tedy o koherentnější zdanění v Evropské unii, aby to bylo více slaněné, sladěné, aby se i nastolily rovné podmínky hospodářské soutěže, všude stejné. Dále, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, zde ta novelizovaná směrnice by měla doplnit ten systém obchodování s kvotami a to znamená, té dani spojené s CO2 by podléhaly i e, sektory, které zatím nespadají do tohoto systému, jako je doprava, zemědělství, domácnosti, e, malá průmyslová zařízení a podobně. E, Evropská komise zde chce vytvořit takový systematičtější, logičtější systém. A pokud tedy ty Eh, argumenty pro lepší využívání energie budou přijatelné, tak eh, je třeba, abychom věděli, jaké budou jasně efekty této revoluce, eh, která zasáhne ceny energií. A i při prezentaci tohoto návrhu ty reakce byly velice živé. Zavedení daně z CO2 ve výši 20 euro za tunu to má údajně garantovat 20 eh, miliard euro na fiskálních příjmech pro všechny státy EU, a to od roku 2020. Pokud se bude aplikovat neutrální eh, eh, daň na benzín a naftu a na další typy paliv po tom přechodném desetiletém období, které má umožnit hospodářským subjektům se adaptovat, a tedy diesel, nafta, postupně bude podléhat minimální sazbě na litr, která bude vyšší než u benzínu z toho titulu, že energetický obsah je vyšší a z toho titulu, že je tedy ten energetický obsah vyšší než u benzínu a z toho titulu, že eh, z nafty je více emisí než z benzínu. A e, takže mm, ano, tady u, toho, u té nafty to bude významný nárůst. Takový příklad, třeba dnes v Německu litr nafty stojí o 18 centimů méně než litr benzínu. Zítra, na zítří, pokud e, e, se uplatní tato směrnice, tak cena nafty bude o 13 centimů vyšší než benzín, což znamená nárůst o 31 centů na litr. Takže to je dost. A Evropská unie je lídrem v oblasti nafty. Takže eh, není nelogické, že asi automobilový sektor eh, jaksi eh, velice Eh, eh, vehementně bude vystupovat proti tomuto režimu. A eh, já si myslím, že to bude něco, co asi bude nepřijatelné jak pro mm, automobilový průmysl, tak jak i pro motoristy, kteří používají auto na jízdy do práce. A já proto bych velice ráda si vyslechla názory kolegů v tomto. I když mm, samozřejmě mm, asi to, bude, to budou alarmující názory, tak já musím říct, že Eh, automobiloví výrobci mm, eh, asi budou muset s tím něco udělat. To znamená, že eh, asi výroba naftových motorů významnou mírou poklesne, budou se méně montovat, jakmile tedy nafta stoupne, protože zatím nafta je nižší než mm, cena nafty je nižší než benzín, takže oni se budou muset tomu v automobilovém průmyslu způsobit. Zároveň tedy ale Eh, ten petrolejářský sektor, mm, ropný sektor, takže zde eh, bude muset se také uspůsobit této nerovnováze, protože eh, zatím benzín je vlastně takovým vedlejším produktem při rafinaci, když se vyrábí nafta. A mm, a důsledkem toho je, že třeba ten náš benzín jako vedlejší produkce za nízkou cenu eh, vyváží do Spojených států a naopak eh, masově se dováží nafta k nám, a to především z Ruska. A to je určitá nerovnováha, která se bude muset řešit. A potom další otázka je energetická politika ta neutralita, o které hovoří, se kterou argumentuje komise, neznamená to nakonec, že eh, budeme nadále energeticky závislí eh, na ropě eh, na úkor třeba zemního plynu, protože zemní plyn je daleko trvalejším zdrojem energie. Podle mých informací přijetí směrnice by vedlo ke zvýšení daně téměř o 400% u zemního plynu, který se bude používat jako palivo. Je to něco, co můžeme podpořit u tohoto sektoru, kde zatím tedy podíl na trhu je velice nízký, 0,4% v oblasti tedy automobilového průmyslu. A je to něco, co bychom mohli rozvíjet jinak. A komise v tomto hm, tedy hm, argumentuje eh, eh, eh, hm, svojí logikou. Dále, může to mít také inflační efekt, kdybychom zavedli takový systém. Já si myslím, že to je obava, která je oprávněná, poněvadž nová verze návrhu směrnice stanovuje indexaci, automatickou indexaci minimální daně a toto automatické zvyšování indexace E, vlastně jde mimo kontrolu zákonodárných orgánů. To je automaticky nastaveno, což může být velice nebezpečné e, vzhledem třeba k určitým obdobím, k určitému vývoji cen. A já vím, že komise zde e, vždycky tedy většinou je proti automatické indexaci platů. A já tedy lituji, že mm, Průmyslová politika je termín, se kterým vůbec komise v tomto textu nepracuje. Závěrem, paní předsedkyně, když si eh, eh, pečlivě přečteme ty eh, dokumenty, kterými já jsem se zabývala o dovolené, tak to ve mně jenom vzbuzuje více a více otazníků Eh, spíše, než by mě to uklidňovalo a ujišťovalo. Takže já zde spolehám na moudré úvaze eh, kolegů a já doufám, že společně se nám podaří si stanovit určitou ambiciozní linii, ale která bude zároveň realistická. Já nemám čas teď hovořit o detailech, k tomu se vrátíme později. Nicméně jsem chtěla se eh, podělit s vámi o obavy, které ve mně Eh, vzbuzuje dopad, který by tato norma mohla mít. Děkuji, paní předsedkyně. Um, Děkuji. Já eh, tady mám eh, žádost od stínového zpravodaje Alde, aby mohl promluvit ještě před socialisty vzhledem s časovým důvodům. Děkuji paní předsedající a omlouvám se kolegům, poněvadž potřebuji do dopravního výboru. Spravodajka detailně hovořila o všech návrzích a problémech. Iniciativa jako taková je samozřejmě vítaná. Je vítané pohlížet na tuto problematiku z evropského hlediska, pokusit se udělat v tom systém a pokusit se zajistit, aby mezi členskými státy byl takový srovnatelný základ danění energie. Eh, je to podle mého názoru odvážné a dobré ze strany komise, že s tímto návrhem přichází, protože, jak také říkala paní zpravodajka, eh, v této souvislosti existuje celá řada závažných dopadů i závažných politických dopadů. Je zde všeobecný vzestup cen energií, mu se v příštích letech nevyhneme. Dále je zde skutečnost, že v některých členských státech i v mé zemi eh, stanování cen a danění, eh, cen, eh, danění energii vedlo k podpoře eh, dýzlových motorů. A lidé z automobilového průmyslu říkají, že jeden z významných součástí snižování CO2 je také zrovna v této oblasti technologie, tak já si říkám, jak je možné toto sladit s návrhem, který zde máme před sebou. Je to téma, kterým bychom se měli zabývat, protože lidé z automobilového průmyslu říkají, že eh, v těch příštích letech, těch nejbližších letech, které jsou přechodným obdobím zde, eh, musíme vytvořit zisky zlepšováním technologií v souvislosti s CO2, jestli tím to přístupem to zase nezrušíme. Eh, v mojí zemi mnoho lidí právě si koupilo auto s eh, dieselovým motorem, protože bylo levnější a ta spotřeba je v třech čtvrtinách právě v zemích Evropské unie, takže zde máme určitý společenský fenomén, který také musíme zohlednit při naší práci. A celé to má také významný dopad na eh, přepravní hospodářství v Evropské unii protože pro celou řadu logistických podniků je to velice zásadní téma, jaké palivo používají. Takže to je téma, kterému bychom se měli věnovat. Další věc, je zde uh, otázka zdanění paliva, které se používá na silnicích, ale uh, přitom nezohledňujeme jiné způsoby dopravy a jejich danění. Takže to je také věc, která se objevila v souvislosti se směrnicí o DPH. Uh, eh, jsou to témata, která se objevují zas a znovu, když hovoříme o tom, že se budeme stejným způsobem chovat k různým způsobům dopravy. Takže tam je důležité, aby to nevyvalo eh, příliš negativní dopady ve věcech, které potřebujeme proto, aby Evropská unie na tom byla ekonomicky dobře a prosperovala. Eh, já souhlasím se spravodajkou, že náš výbor je v této problematice příslušný a příslušným výborem bychom měli zůstat. Zde bychom, paní předsedající, neměli činit žádné ústupky. Ale Eh, pokud naším stanoviskem chceme něčeho dosáhnout, tak potřebujeme mít dostatečně širokou podporu v rámci parlamentu pro to naše stanovisko, protože jinak náš hlas nebude vyslyšen. Já se ostatně také těším na diskuzi v radě, protože se domnívám, že to bude velice zajímavá diskuse, která nás v příštím období čeká. Ten vlastní princip je samozřejmě zajímavý. To znamená, že minimální daň se nebude týkat spotřeby, ale že vezmeme dvě kritéria a sice CO2 a energetický obsah nebo výhřevnost. Domnívám se, že to je dobrý princip, kterého bychom se neměli vzdávat, ale domnívám se, že je důležité se také eh, postarat o to, aby byly dostatečně zohledněná přechodná období, abychom zohlednili, jaká přechodná období potřebují různé součásti průmyslu, který je touto problematikou dotčen. Měli bychom se také zaměřit na roli subsidiarity. Jak to ovlivní daňové systémy v jednotlivých členských zemích a do jaké míry v tomto případě ovlivníte, omezíte členské země. Takže minimální hranice, to je jeden z kroků. Domnívám se, že je příliš předčasné k tomu vyjadřovat stanovisko, ale bude to jedna ze zásadních věcí dokumentu, který se nakonec objeví na stole. Paní předsedající, domnívám se, že i v tomto výběru nás čekají velmi zajímavé časy v souvislosti s touto tematikou já jsem se vyjádřil v televizi jednou větou, řekl jsem, že návrh komise je logický a dostal jsem celou řadu e-mailů eh, od lidí, kteří mi eh, napsali, eh, napřed mě motivujete k tomu, abych si koupil dýzlové auto a potom bude toto palivo dražší než benzín. Takže měli bychom zohlednit skutečně všechna racionální stanoviska. Děkuji paní předsedající, já uh, zde mohu hovořit velice svobodomyslně, protože je to naposledy, kdy zasedám v tomto výboru, protože příští týden odcházím do důchodu a mladý muž, který sedí tam za mnou, uh, bude mým nástupcem. Filipe, postav se, bude se ale vyjadřovat stejně entuziasticky, jako jsem se vyjadřoval. Já, já vám kolegyně a kolegové děkuji za spolupráci, odpoledne se zde ještě Eh, zastaví mezi vámi, ale já vám přeji všem hodně odvahy v následujících rozpravách. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, thank you very much, Dirk. Děkuji, Darko. A doufám a přeji ti, aby jsi užil eh, svého důchodu. Takže my máme ještě další řečníka, nyní Ole Ludvigsen za SAV. Děkuji, paní předsedající. Já bych eh, si dovolil eh, konstatovat úvodem, že komise eh, dělá to, co dělat má. My tady potřebujeme dosáhnout určité rovnováhy, to znamená, potřebujeme posoudit dopady. Je tady spousta ještě slabin, ale ta hlavní linie je v pořádku. Komise předkládá návrh, který reflektuje velice dobře změny, ke kterým došlo až tedy už od roku 2003. My tady hovoříme o snižování emisí, zaměřujeme se na zdroje emisí, rozběhly se nám projekty pro obchodování s emisemi a takovéto systémy. Čili skutečně máme té mnoho práce udělané. Když se podíváme na z toho eh, z vyššího pohledu, eh, třeba pokud se týče eh, harmonizace daní, to je vlastně v otázce práce, v otázce energetiky, eh, zlepšování eh, životního prostředí. Tady samozřejmě může docházet eh, k podkopávání konkurence schopnosti evropské ekonomiky. My ovšem potřebujeme více takzvaných zelených pracovních míst pro překonání krize a komise eh, by se měla zabývat vážně otázkou konkurenceschopnosti firm, to ano, ale myslím si, že celkově ten záměr je dobrý. My, pokud se týče eh, zelených technologií, tak nejsme úplně na špici a konkurence v globálním kontextu je eh, čím dál tím těžší Eh, když se podíváme na tu úvodní pasáž, eh, také se tam hovoří o poplacích, tak tam určitě to vyvolá určitou negativní reakci, aspoň některé prvky z tohoto eh, návrhu komise. Nicméně jsou tady také věci, které se opírají o obecně platnější argumenty. My v parlamentu určitě musíme být příznivci osních evropských iniciativ v oblasti životního prostředí a společného trhu. Musíme vnímat Evropu jako celek a rada s tím asi nebude úplně spokojená. Eh, nicméně eh, jsou zde také určité nedostatky a ty je třeba, abychom analyzovali detailněji. Riziko vyplývající z tohoto návrhu komise eh, souvisí tady s tím termínem 2015. Myslím, že bude obtížnější přijít s, nějakou, eh, s nějakým globálním eh, řešením. I když teď hovoříme o zhodě na detailu, tak samozřejmě, že eh, bude z odpovědností komise to všechno detailně implementovat nás eh, může zajímat také vyrovnané zdanění eh, námořní dopravy a dopravy letecké. Eh, tady máme určité směrnice a já si myslím, že v krátkodobém horizontu zde neuvidíme nějaké vážné a významné dopady, ale principiálně je to dlouhodobě správný směr. Pokud se týče Eh, vozidel. Myslím, že eh, je třeba, abychom dospěli ke správné rovnováze mezi benzínovými a dýslovými vozidly. A to samozřejmě také bude mít dopady do eh, daní. Také se musíme zabývat zdaněním v souvislosti s elektrickými a hybridními vozidly. Je třeba, abychom podporovali tyto druhy vozidel v celé ekonomice a jejich používání. Myslím, že Eh, musíme také chránit eh, slabší skupiny obyvatelstva před příliš drahými energiemi. A je důležité, abychom podporovali podporovali investice do energetických úspor a zvyšování energetické efektivity, tak aby ty moderní technologie byly také eh, ziskové. My také hovoříme o určitých eh, výjimkách, ale myslím si, že bychom měli aktualizovat eh, minimální eh, uhlíkové zdanění. Je třeba prostě upravovat ceny CO2 v tom systému obchodování s emisemi a, a také bychom měli mít nějaký minimální práh, minimální úroveň těchto daň. Čili eh, to jsou takové ty eh, počáteční myšlenky a já se samozřejmě těším na velice zajímavé debaty v průběhu tohoto podzimu. Já chci poděkovat paní Lulingové za důkladně odvedenou práci a za prezentaci a eh, já opravdu děkuji za to, že se tím musela zabývat po značnou část své dovolené. Pan Strejček za ECR. Thank you, madam. madam. Děkuji vám, paní předsedající. Kromě toho, že chci zdůraznit to, že se těším na spolupráci s Radmantí Madame Lulin, chtěl bych ještě eh, změnit několik bodů, které tady zazněly během debaty. Především Děkuji, za, eh, děkuji paní Ruding za vynikající prezentaci na úvod této debaty. Ale já tady mám nejméně čtyři eh, body hm, takových obav, eh, které bych chtěl zdůraznit. Tak zcela za prvé, pro některé naštěstí, pro některé na neštěstí je pro nás dominantní. A sice cena energie. Každá cena je tržním signálem nedostatku. A jakékoliv pokusy hrát si, ovlivňovat tyto ceny uměle, mohou být škodlivé pro celý trh. To byl první bod. Druhý bod, spotřebitelé. Z hlediska mého Eh, hlavním aktérem na trhu je spotřebitel, v legislativec. Spotřebitel je důležitý svým chováním na trhu. Eh, lidé samozřejmě eh, dávají přednost vozidlům, motorům, z hlediska spotřeby a tak dále. A oni Eh, mají svůj prostor pro jednání a omezovat eh, jejich eh, akční prostor může být pro Evropu nevýhodné. Dále, jak už někteří řekli, sociální důsledky, sociální důsledky zvyšování přímých daní. Já bych vám tady mohl předvést také český výsledek v oblasti Eh, boomu solární energie, eh, který vedl ke zvýšení cen energií pro koncové spotřebitele o 10 což je hodně. To je opravdu hodně velký, velké zvýšení. Za čtvrté, konkurence EU v globálním kontextu. Eh, my můžeme dělat eh, maximum, ale my nemůžeme, a to bych doporučil, nemůžeme zapomínat na to, že evropská ekonomika eh, se vznáší a pluje na vodách globální konkurence. To bychom skutečně měli být si toho vědomi a já se velice těším na spolupráci s paní Lulingovou, kterou znám jako velice eh, rozumnou a citlivou osobu. Děkuji vám. Děkuji vám za zelené. Filip. Filip eh, se musel přesunout eh, do ITRE a ještě se z toho nespamatoval. Páč je to pro nás někdy obtížné, takže proto jsem se připravil i já, pokud se týče jenom několika bodů. Za prvé souhlasíme s celkovou linií komise v této věci. Je třeba eh, zdůraznit, eh, jelikož jsme výborem ekonomickým, tak eh, je třeba se zastavit u ekonomiky cen. Náš český kolega, byste hovořil o účinnosti trhu a o tom, že daně by měly, tedy státy, že by měly být eh, opatrně, opatrně v zasahování prostřednictvím daňových mechanismů. Eh, z neoklasické ekonomiky ovšem víme, že se tady silně projevují také externí eh, faktory. Takže začíná tím, kde se vyrábí ta energie, kde se těží, Eh, to uhlí nebo ropa. A potom jsou tam efekty klimatické, eh, které zejména na budoucí generace budou mít daleko horší dopady a mm, proto tady musíme platit daně na emise CO2. A abychom skorigovali špatné, chybné cenové signály, kde tedy nejsou eh, zahrnuty externality, tak tam je skutečně správné danět. Eh, podle návrhu komise eh, se říci, že eh, trhy nyní dávají lepší signály, kvalitní signály než dříve a to je také klíčem práce Nikolase Stehna, který je podporován v ekonomické komunitě, tedy je to nad těmi je to lepší než ty eh, obvyklé reakce. Takže ten systém podle komise funguje lépe. A je jasné, že eh, současné rozdíly v daních vede k eh, iracionálnímu jednání některých aktérů. My máme v energetice různé daně, to znamená, že ti, kteří způsobí znečištění, si mohou vybírat Eh, a možná se kloní k špinavějším druhům eh, dopravy, než by tomu bylo, kdybychom měli sjednocené daně. Eh, také klimatičtí experti komise a mnozí další vědečtí pozorovatelé říkají, že abychom opravdu změnili situaci z hlediska klimatu, pokud se týče cílů Evropské unie, mělo by Eh, Tam eh, tu na CO2 stát spíše 30 eur než 20. To je směrem tedy k racionálnějšímu systému. Pokud chceme harmonizovat, tak samozřejmě, abychom se eh, zbavili negativních tendencí, tak samozřejmě v určitých oblastech je potenciál pro zvyšování cen. A to samozřejmě může mít své důsledky. Takže vy jste naznačoval, že jsou zde možné sociální důsledky a já eh, jsem si jsem přesvědčen, že eh, ty sociální dopady tady jsou a že je možné je korigovat podle, tí, podle toho, eh, jakým způsobem potom vynakládáte prostředky sociální. Čili to může být ve prospěch těch Eh, chudších eh, třeba tím, eh, že sociální platby nebo snížíte přímé daně na práci a podobně. Čili já si myslím, že tedy environmentální daně nemusí mít nutně negativní dopady. A pokud se týče poslední věci, Eh, to je eh, letecký eh, benzín. Tady se daně neplatily a letecký průmysl je přitom velkým producentem CO2 a dalších znečišťujících látek. Ale jak říká také zpravodajka, existuje ještě také další forma špatných pobídek v konkurenci různých druhů dopravy. Já si myslím, že budeme mít velice zajímavou debatu a já musím říct, že jsme také eh, v eh, naléhavých situacích ekonomických a klimatických. Jestliže ty správné pobídky eh, vyšlou správné signály k rychlejšímu přechodu k čistším typům dopravy, tak to bude také dobré pro evropské výrobce automobilů. A já si myslím, že stavět se proti tomu silně dlouhodobě není v zájmu zaměstnanosti v tomto sektoru a měli bychom tudíž eh, podpořit komisi v tom, aby urychlila svůj postup tak, eh, abychom se nedočkali nejdříve efektivních, tedy účinných, eh, úsporných vozidel čínské provenience spíše než našich potom by eh, Evropa místo toho, aby se posunovala do budoucnosti, tak by se mohla stát obrancem iracionálních privilegií z minulosti. Já si myslím, že inteligentnější je rychleji vpřed, než čekat, až nás na trhu převálcují jiní. Miguel Portáš. Děkuji, Miguel Portáš. Obrigado, prezident. Já muitas observações eh, Děkuji, paní předsedající. Ano, zazněla zde celá řada, podle mého názoru, správných výroků. Souhlasím se všeobecnými cíly, které navrhuje komise, ale dovolte mi, abych učinil několik poznámek. Tyto poznámky se týkají zdanění zdanění jako nástroje politické i energetické účinnosti. Zde vycházím z výroku pana kolegy Sterkse a také ze slov zpravodajky. A sice, že tyto návrhy by mohly vést k revoluci cen. Tato revoluce Eh, nejprve znamená, že se ceny všeobecně zvýší. Je důležité, abychom eh, provozovali cenově neutrální daňovou politiku. Ale není příliš pravděpodobné, že se nám to podaří, pokud budeme postupovat tak, jak je zde nyní navrhováno. Dovolte mi proto tři poznámky. Tyto poznámky jsou důležité ze sociálního hlediska. Tedy spotřeba energetických produktů a sociální dopady. Za prvé, podporuji vše, co je ve sdělení řečeno k tomu, že členské státy mají mít nadále možnost flexibilně postupovat když eh, budou plánovat určité výjimky nebo usnadnění pro osoby nebo rodiny nebo skupiny, které jsou v nějaké tísnivé situaci. Potom další otázka, eh, za jakým účelem se energie používá a kdo tuto energii používá. I to by mělo mít souvislost s daňovou politikou. Existují určité způsoby spotřeby energie, které jsou naprosto nezbytné, pak jsou některé, které jsou možná zbytné a pak jsou naprosto zbytečné způsoby využívání energie a ty by bylo zapotřebí více zdanit. Další poznámka. To se týká myšlenky, kterou budeme probírat také asi v souvislosti s dalším bodem kolega, jeden z kolegů navrhoval uh, jakousi zelenou DPH na energetické produkty. To je něco, co by mohlo být skutečně velmi účinné. Mohl by to být velmi účinný nástroj průmyslové politiky. Další bod je spíše taková otázka. Zdá se, že se nyní tolik eh, už nerozlišuje mezi komerční a nekomerční naftou. Eh, já s tím návrhem mohu teoreticky souhlasit, ale nadále se domnívám, že je složité bez eh, dobrého přechodného období zde tuto věc vykompenzovat, například eh, v oblasti veřejné dopravy. Zde potřebujeme určité přechodné období a měli bychom dobře zvážit, jak dlouhá přechodná období bychom eventuálně naplánovali, protože je možné, že jinak budeme mít sice dobré nápady, ale jejich dopady budou špatné. Dovolte mi další poznámku. Souhlasím s tím, že nejrůznější výjimky pro biopaliva by měly doběhnout a skončit. A další otázka, o níž jistě bude v budoucnu ještě vedená rozprava, se týká všeobecné tendence zvýhodňování obnovitelných zdrojů energie. A někdo také hovořil o tom, že by měla být zvýhodněná e, jaderná energetika. Já se domnívám, že to nelze dávat do jednoho pytle. Děkuji. Takže má, to máme stínové, někdo jiný nechce slovo, takže Astrid, máme sice málo času, ale stručně já vím, paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům. Komise ještě, omlouvám se. Komise, Chcete si vyslechnout komisi? Ano, samozřejmě. Takže dáme slovo komisi a velice stručně, protože už máme sklus. Takže vidím, že to je velice zajímavé téma. Prosím, kdo bude mluvit za komisi? Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní Lulingové za konstruktivní a otevřený úvod k tomuto návrhu. Eh, jsme rádi, že uznáváte, že náš návrh je logičtější, koherentnější a i docela atraktivní. A i o tom hovořil pan Starks jako stínový. Ano, eh, dochází k velkému posunu, protože podle našeho názoru stávající systém zdanění není udržitelný. E, ty produkty se e, zdaňují jako kdyby e, byly vzájemně nepropojeny tyto produkty a ne, jako kdyby se nenahrazovaly, nebyly substitučními produkty. Takže otázka je, je to normální, aby ten nejvíce znečišťující zdroj energie byl nejméně zdaňován? Je to normální, aby třeba ta daně před, tedy aby ta, tedy ty, ty daně u, toho, u té nafty tedy byly eh, nižší než u jiných a takže tady vlastně de facto dochází k, k křížovým dotacím u eh, produktů a biodiesel, bionafta mm, má být na tom stejně jako normální nafta, takže i když tam ty emise jsou nižší, Eh, vlády členských států již eh, eh, zareagovali na tuto otázku i v rámci té strategie Evropa 2020, kdy stanovili 20 pro obnovitelné, o 20 méně emisí a 20 úspor do roku 2020. Průmyslová politika se sice nezmiňuje v našem návrhu, v důvodové zprávě se o tom nemluví, ale to neznamená, že bychom nějak opominuli ty legitimní obavy průmyslu. To ne. Protože to se má zajistit tím, že tam je dost dostatečné a štědré přechodné období a i tím faktem, že vlastně poprvé zde stanovujeme jasnou linii mezi zdaněním a systémem obchodování s emisemi a takže tady jasně to oddělujeme. Pokud jde o dýzlové technologie, naftové technologie, naftové motory a automobilový průmysl, je důležité si uvědomit, že to, co my navrhujeme, je, eh, takové, systematické, koherentní zacházení s daněmi. A mm, samozřejmě fyzikální výhody naftových motorů eh, nad eh, benzinovými tím nebudou dotčeny. A vlastně i my máme hodnocení dopadu, vědecké poznatky, které říkají, že není žádný důvod se domnívat, že by došlo ke drastickému poklesu poptávky po dieselových naftových motorech, protože naftové motory mají e, svoji e, přirozenou výhodu v tom, že e, je tam nižší spotřeba a to zůstane nadále. Také i pokud jde o tu inflaci, nic v tom nebude automatické. Samozřejmě členské státy nadále budou schopny si stanovovat eh, úrokové, eh, pardon, daňové sazby, jak eh, budou považovat za vhodné a nutné a samozřejmě s tím, že musí respektovat ty základní principy. A mm, bez indexace to, mm, ten minimální limit by neměl smysl. A to třeba máme zkušenost již s těmi daněmi ze spotřebního zboží. Sociální aspekty ty zde jsou řádně zohledněny v tomto návrhu a to především tím faktem, že členské státy budou moci bez přechodné období, ale trvale budou moci zcela eh, třeba eh, eh, výmout z toho, stanovit výjimku třeba mm, pro domácnosti, pokud jde o palivo, které se tam používá na vytápění. Dále eh, komerční nafta a podobné věci, to ještě třeba rozpracovat eh, a já vím, že máme zde málo času, takže tady bych skončil. A ještě jednou chci poděkovat eh, zpravodajce a zpravodajům, ostatním členům za konstruktivní přístup a těšíme se na spolupráci v příštích měsících. Děkuji. Děkuji. Astrid, nyní prosím, máte slovo ještě jednou. Ano, velice stručně, paní předsedkyně. Já zde nemohu hovořit o detailech. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům. Já myslím, že to mm, byla zajímavá výměna názorů a děkuji eh, za to, za návrhy eh, a za jasné eh, pozice, pokud jde o ty hlavní problémy. Já navrhuji abychom zorganizovali ne hearing, ale workshop, seminář takový, pracovní seminář s experty. My jsme o tom hovořili již se sekretariátem, možná 5. října. Já bych ráda, aby experti, eh, aby eh, nám experti vysvětlili, co jim leží na srdci a jak to vidí oni. Já myslím, že by to bylo zajímavé pro všechny členy výboru a já eh, eh, eh, navrhuji, že bych okamžitě se skontaktovala s tě stínovými zpravodaji a protože, jak jste viděla, ten, ta problematika je velice komplikovaná a kontroverzní. Načasování e, e, rada zatím nic neudělala a ani polské předsednictví, pokud vím, eh, nehodlají dát prioritu této problematice. To znamená, že mm, zatím od rady nevíme nic. Samozřejmě víme, že tam jsou obrovské názorové rozdíly v radě, ale také víme i, že polské předsednictví nemá v úmyslu nějaké věci urychlit a ani vůbec nechce to řešit, pokud jsem to dobře pochopila. Je třeba vzít do úvahy i toto, eh, až budeme stanovovat naše termíny. Děkuji i kolegům Eh, pokud jde o eh, ten náš společný postoj, který vyjádříme vůči výboru ITRE. Já myslím, že je to jasné. Mm, budeme trvat na tom, že toto je naše výlučná kompetence. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že se nám podaří zorganizovat co nejdříve zmíněný seminář. Je eh, velice užitečné detailně si vyslechnout názor různých zainteresovaných stran A já myslím, že proto je třeba i stanovit si ten termín potom mm, eh, podle mm, toho, eh, jaké jsou časové záměry rady. Děkuji. Děkuji, Astrid. Ano, určitě my jsme nejpopulárnější výbor v parlamentu, protože všechny ostatní výbory, jak to vypadá, eh, chtějí s námi spolupracovat. A no, to je logické, protože tady se sice eh, mluví o energii, ano, ale jde o zdanění, takže když je, když je tam slovo energie, tak eh, to spadá pod ITRE, ale daně, tady jde o daně, to spadá do naší kompetence, takže eh, na konferenci výboru předsedů se o tom již diskutovalo několikrát, ale hm, já vím, že Astrid určitě mě hodně podpoří také, a je to dvojnásobně důležité, eh, protože zde jde pouze o proces konzultace, takže je třeba, aby ten signál vyšel z jednoho místa, z jednoho výboru. A co se týče harmonogramu, eh, eh, takže ta minulá směrnice trvala 8 let, já doufám, že tato bude kratší. A 7. listopad, 7. 7. Eh, listopad to je termín pro tu zprávu a pozměňovací návrhy budou potom k 15. 11. s tím, že bychom hlasovali ve výboru 24. ledna a eh, že by se o tom eh, potom hlasovalo na první přesnové plenárce. Samozřejmě to je ale provizorní, to se může ještě změnit nyní přejdeme k bodu 7, což je zpráva Davida Kázy o budoucnosti DPH. Prosím. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Eh, většina pozměňovacích návrhů byla samozřejmě velmi eh, konstruktivní a já jsem velice rád, že existuje konsensus eh, o těch nejzákladnějších prvcích budoucí podoby DPH. Samozřejmě ovšem projevily se určité ideologické rozdíly. Na jedné straně Někteří vnímají DPH jako nástroj, který je politický, který může eh, ovlivňovat eh, sociální a další prvky společnosti. A pak jsou další, kteří si naopak myslí, že by DPH eh, měla být pokud možno jednotná a stejná pro všechny. Již probíhá jednání o kompromisech, je značně pokročilé a já jsem přesvědčen, že budeme schopni se setkat někde uprostřed. Já bych tedy eh, se zastavil u eh, jednotlivých pozměňovacích návrhů či jejich skupin. Pokud se týče recitálu a obocný, eh, obecných úvah, tak tady se hovoří o přecházení od danění přímého k nepřímého. Je, Není to žádné e, prohlášení programu, ale spíše je to takové eh, nějaké e, uznání budoucí role DPH. Já podpořím pozdělací návrhy 1 až 8, včet, dále 11 až 13 a poté 15. Pokud se týče čísla 9, zde bych považoval finanční transakční daň a eh, daň na eh, energie eh, za daně spíše nepřímé nežli přijme. Nicméně já myslím, že ty názory, které jsou zde označeny, tedy uvedeny, Eh, že bychom se mohli tedy o tom nějak dohodnout. Pokud se týče eh, daně z finančních transakcí, tak to je kontroverzní věc, která nesouvisí přímo s DPH, čili já bych rád, abychom eh, tady nevedli debatu o tom, zda podpoříme či nepodpoříme daň z finančních transakcí. A z téhož důvodu jsem proti číslu 14, 17 a 27. Pokud se týče konstrukce DPH, vítám šestnáctku, osmnáctku a devatnáctku. Co se týče eh, snížených sazeb a výjimek, tak eh, tady jsou eh, různé seznamy a podobně. Já podporuji v principu 20, 21, 24, 26 a 28. Kompromisní text, který obsahuje všechny tyto problémy, už byl rozdán stínovým zpravodajům. Já podporuji číslo 22 23 eh, po mírných úpravách a dále číslo 25. Samozřejmě eh, eh, jsem pro od bourání všech výjimek a pouze dočasnost snížených sazeb. Ale já si myslím, že tak, jak to tady je, to eh, v tomto pozměňovacím návrhu jde příliš daleko. Většina pozměňovacích návrhů směřuje ke konsensu, eh, pokud se týče záměru tohoto návrhu, to znamená, že uznává se status quo a směřuje se k cílovému podobě. Také eh, se zdá, že tady máme konsenzus, pokud se týče eh, konverze národních eh, saseb HDP a již došlo k vyjednání kompromisu, které toto vyjasňují. Dále zde byla řada pozměňovacích návrhů, které se snaží vyškrtnout konkrétní procenta a já jsem ochoten tady poskytnout podporu. Pokud se týče eh, snižování administrativní zátěže, já si myslím, že to bychom měli činit ovšem takovým způsobem, abychom neotvírali prostor pro podvody. Čili je třeba tady eh, vyváženého postupu a kompromisy již eh, byly také vám rozdány. A Já tady jsem pro řadu eh, pozměňovacích návrhů, které jsou proti administrativní zátěži. Eh, to jsou pozměňovací návrhy 49 a 54. Děkuji. Tak a teď eh, pokusme se o stručnost, abychom všechno stihli. Takže nejdříve Said Kadrávy. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také panu zpravodaji za dobrou práci, kterou odvedl a za veškeré úsilí při vypracovávání kompromisních návrhů, které zohlednily některé z našich obav. Například způsob, jakým je zpracována problematika boje proti fiskálním podvodům, se mi velice zamlouvá také pasáže týkající se zjednodušení administrativní zátěže, to, že e, povinnosti musí být přiměřené a zacílené, také návrh standardizovaného formuláře, to všechno vítáme. Některé věci ve vašich návrzích jsou takové, že podle našeho názoru by se měly ještě trochu upravit. Zvláště se to týká Eh, určitého posunu v trendu. A sice je to posun v oblasti danění energeticky anebo v oblasti daně z finančních transakcí. Domnívám se, že by bylo vhodné to tam explicitně uvést, protože zdá se, že na evropské úrovni vzniká určitý konsenzus o daně z finančních transakcí, takže by bylo vhodné to zohlednit a zmínit. Eh, energetické daně tam bychom se měli podívat na to, jak to souvisí s tématikou, kterou jsme právě projednávali. To je ta zpráva paní Luling. Dále bych chtěl říci, že jsem velice spokojen s tím, že eh, zpravodaj zohlednil eh, různé typy, například přepravy z hlediska DPH, Víte, že tam panují různé přístupy a měli bychom tam eh, dospět eh, ke shodnému přístupu. Daň z přidané hodnoty musí být nástrojem, u něhož jsou také umožněné určité svobody ji měnit například s ohledem na situaci sociální nebo ekologickou. Vy se vyjadřujete trochu omezujícím způsobem, protože explicitně říkáte, nesmí to být přepážka, překážka pro vnitřní trh. Ale když bude například existovat politická většina, která chce eh, ekologické zdanění produktů, tak vy to můžete hodnotit jako omezení vnitřního trhu, nicméně toto omezení má určitý cíl. Totež se týká také kompromisu D. Zde říkáte, že eh, musí být eh, možné omezit odečitatelnost eh, z důvodu sociálních nebo ekologických, ale pouze ve velmi málo případech, ve výjimečných případech. Vy tam formulujete ve výjimečných případech, to je možná formulováno příliš striktně, příliš omezujícím způsobem. Takže je tam ještě několik témat, kde se názorově lišíme, eh, předložíme vám protinávrhy a uvidíme, eh, kam až se s nimi dostaneme. Ale všeobecně chci říci, že eh, se názorově k sobě blížíme a celou řadou bodů souhlasíme. Děkuji. Děkuji za Alde. Oli. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat i já chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci a doufám, že nakonec dospějeme ke širokému konsensu. Jak jsme již slyšeli, samozřejmě to je velice, velice citlivá agenda. Přesto se domnívám, že e, přístup, e, který si zvolil zpravodaj, je správný. I když víme, že zde ty země, však země inklinují k určitým výjimkám a je třeba zde posilovat samozřejmě vnitřní trh a pokud ale ty výjimky nějak narušují eh, vnitřní trh, tak já myslím, že je lze akceptovat. Já eh, na začátku jsem byl takový fundamentalista, když jsem začal v politice, protože já no, nevím, pokud, možná je to eh, teď eh, stářím a eh, asi vím, že není mm, dobré se chovat nějak fundamentalisticky. I pan Bolkestein se o to před pár lety pokusil a narazil na zeď. Je pravda, že ten systém je fragmentovaný, a v některých případech eh, to vytváří překážky na vnitřním trhu, ano, a eh, s tím bychom něco, ano, měli udělat. Také podporuji eh, myšlenku daňové neutrality, to znamená, podniky by neměly nést břemeno té daně. Jak jsme slyšeli v létě, je třeba více daňové koordinace, ale asi nelze směřovat k plné harmonizaci, protože zde stále je zde a musí zde být prostor i pro tu takzvanou daňovou konkurenci, soutěž. Samozřejmě, která nemůže narušovat daňové systémy, ale daňová soutěž, myslím, to je něco, čemu musí každý liberál dávat zelenou. Eh, pan Wolf Klinz po mé pravici, který musel eh, odjet na schůzku v Německu, tak on chtěl zdůraznit, že DPH je důležitým daňovým základem, eh, především nyní, teď, v těchto dnech. A to je další tedy argument pro méně výjimek ministerstva financí Eh, potřebují eh, solidní, udržitelný eh, základ daňových příjmů a DPH tím je. V Německu například, pouze v Německu, ty výjimky představují 20 miliard euro. To je spousta peněz. Takže možná Hmm, kdybychom měli méně výjimek, tak by to bylo ku prospěchu věci. A asi by i to potěšilo ministry financí. A nyní moje otázka a téma, které mi hodně leží na srdci, a to je pozměňovací návrh 40 a 56, které podepsalo několik kolegů. Doufám, nebo já jsem neslyšel, zdali, ano, podporujete je, no dobře, tak, tady teď nemusím předkládat argumentaci. Je zde několik zemí, Tady jde o sníženou sazbu DPH pro neziskovky. Je to také spojeno s tématem, o kterém budeme hovořit jako sporty, o tom jsme mluvili i dříve, nebo tedy ten online hazard. To je všechno eh, součást toho, jak financovat <laughs> neziskový sektor, jako fotbalové kluby, které vychovávají mladé hráče a sociální mm, práce v těchto klubech a podobně. Požádali jsme komisi, aby e, v tomto smyslu zaujala liberálnější přístup. Komise, e, jak to vypadá, se snaží, ale možná my z našeho výboru bychom mohli vyslat určitou podporu a já doufám, že i pan Kasa to podporuje a potom možná bychom mohli ovlivnit pana Šemetu, aby Eh, se dal správným směrem. Pokud jde o tu daň FTT, já nevím, kolik hodin již o té dani z finančních transakcí tady jsme mluvili. Připouštím, že já e, e, jsem si myslel, že to neprojde, ale teď v Evropě se děje tolik zvláštních věcí, tak možná, já nevím, jak to s ní dopadne. A možná nakonec se i letovat těžko předvídat ale já si myslím, že v této zprávě o tom diskutovat nemusíme. To není to správné místo. Zcela v tomto souhlasím s panem Kasou. Já nevěřím v tuto daň, nejsem o ní přesvědčen, já myslím, že naopak bude překážkou v Evropě, ale asi nakonec to projde. Hm, tak ale prosím, nemluvme o tom v kontextu této zprávy. Děkuji. Děkuji. Ashley? Uh, Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Já chci poděkovat panu Kasovi za to, že dali dohromady takovou eh, eh, mm, konkrétní zprávu. Ten stávající systém DPH v členských státech se velice liší což způsobuje neefektivnosti. My musíme stanovit takový široký rámec pro nový systém DPH, který sníží provozní náklady pro podniky i e, finanční zprávu. A efektivní e, systém bude zvyšovat e, tržby příjmy a to pomůže i podnikům ve finále. Já jsem zklamán, že někteří kolegové předložili návrhy, které nespadají do pole působnosti této zprávy. Zde my bychom měli pracovat na strategii DPH a my jsme se od toho odchýlili. Eh, pokud bychom nakonec eh, předložili takový seznam našich eh, přání a nakonec to DPH by bylo méně konkurenceschopné, než je. Pokud chceme, aby rada nás brala vážně, tak musíme mít konkrétní smysluplnou zprávu, která se bude zaměřovat na DPH. Já děkuji panu Kasovi, že řekl, že nechce, aby tato zpráva se zabývala tou finanční daní, tou daní z finančních transakcí. S tím souhlasím. Někteří kolegové říkají, že ano, tady se již rysuje kon konsensus na FTT? Já si nemyslím možná v eurozóně ano, já bych rád, kdyby země eurozóny přijali tu daň FTT, to znamená, že potom by všichni šli podnikat do Londýna. Ale to by bylo nádherné, tak prosím, zaveďte si ji. Ale e, nesnažte se ji zavést e, v celém EU, protože to by Spojené království vetovalo také zcela zbytečné i tímto směrem já, e, mně se líbí ty mm, prvotní kompromisy pana Kasy, e, s těmi musím vyjádřit e, souhlas. Děkuji. Děkuji za zelené, Filip. Děkuji. Pokusím se také být stručný. Já obvykle jsem rád, když zprávy jsou konkrétní a já proto souhlasím se všemi, kteří řekli, že neměli bychom sem zavádět téma FTT. Jediná věc, kterou chci zmínit, a e, to je s tím propojeno. Měli bychom zdůraznit, že celá řada podnikatelské činnosti e, nespadá pod DPH. Ne, že by šlo o úniky, ale zde bychom měli říci, bereme na vědomí, že třeba finanční eh, služby nespadají pod DPH a neměli bychom říkat, jak chceme, aby se to vyřešilo. Ne, ale uvést to tam, aby si, si všichni uvědomili, že tento průmysl sem nespadá. A to je problém, protože opět, opakuj, je to otázka jaký je ten daňový základ, co se má zdaňovat a e, na jakém základě taková podnikatelská činnost by mohla být vyjmuta, vyjmuta mm, v opozici s jinými službami. Já bych rád, kdybychom to explicitně zmínili, stejně jako jsme to zmínili u letecké přepravy. Proč E, třeba e, je letecká doprava e, vyloučena, kdežto železniční ne. No to je přece narušení hospodářské soutěže na trhu a já v tomto smyslu jsem velký liberál. Já chci zde mít soutěž mezi různými způsoby dopravy. Ano, toto jsou body, které bych chtěl zmínit k těmto dvou velkým výjimkám z DPH. A samozřejmě toto není zpráva o FTT, to musíme jasně deklarovat a nechci, abychom pořád opakovali dokola stejnou argumentaci. A navíc určitě bude příležitost se tím ještě v budoucnu zabývat zúraznit, že tato činnost eh, nepodléhá DPH. Ano, to je problém a to je třeba nějak napravit a to bychom zde měli zmínit. Eh, ta moje formulace mm, eliminovat výjimky a to je možná fundamentalistická představa. Já jsem tím chtěl říct toto. Já souhlasím, když vy říkáte, že eh, musíme mít racionálnější systém, který bude méně nákladný, jak pro daňové poplatníky, tak pro finanční zprávu. Já s tím souhlasím. V tomto smyslu zjednodušit systém, a tady nesouhlasím s panem Šmitem, více to zharmonizovat. Já si myslím, že ano, to pomůže. Já chápu to, co říkáte o daňové mm, soutěži. Ano, ale v takovéto situaci, kdy všechny členské státy nyní e, ve smyslu e, příjmu zdaní jsou na tom víceméně podobně, takže teď jde o to, e, mm, mm, jde o to zajistit, že mm, ty státy budou mít ty řádné příjmy zdaní. Takže mm, ta e, rovnováha spíše by měla být nastolená e, prostřednictvím konvergence, respektive harmonizace, a ne prostřednictvím konkurence daňové. Já si myslím, že to bychom tam měli zúraznit. E, a kompromis, který navrhuje David Kasa, ten v podstatě říká oboje. Eh, směrem ke konvergenci, ano, ale členské státy by měly si zachovat možnost se odchylovat. To je v podstatě takové mm, eh, černobílé. Já nevím, co je z toho pravda, zdali to či ono. To bychom měli konkrétně zde říci, zdali se vůbec dohodneme na tom, co chceme, co si přejeme jak jsem řekl, v této době potřebujeme racionálnější systém, eh, který bude eh, konvergovat, ne asi ne, že by byl 100% zharmonizován, ale půjde cestou konvergence a výjimek, odchylek. Dále, eh, snížené daně pro ekologické sociální účely. Mně se nelíbí výjimky, ano, ale o co jde? My bychom měli Eh, tu daň konfigurovat tak, aby vedla k veřejnému blahu. Třeba boj proti změnám klimatu. To je ve veřejném zájmu, to je veřejný statek. Takže tady ty výjimky, respektive snížené sazby, by tím měly být podloženy. A musí to být ale prokazatelné nejenom nějaký seznam nějakých přání, ale měli bychom být schopni změřit, že to je eh, tedy eh, veřejné blaho či sociální a podobně. A mm, to bychom tady rádi viděli. Eh, rád s vámi budu diskutovat o formulacích, ale toto jsou myšlenky, které nám leží, leží na srdci. Miguel Portaš. Muito telegraficamente, porque não estive Děkuji. Já budu hovořit krátce, neboť zde nejsem stínovým zpravodajem, ale dovolte mi přece jenom dvě poznámky nebo otázky směřované na pana zpravodaje. Nejprve tedy ta poznámka. V této zprávě nejde o to, aby se hovořilo o dani z finančních transakcí. Nicméně pozměňovací návrh 10 v něm považuji za důležité, aby se zohlednilo to, že je zde tendence nahrazovat přímé daně nepřímými daněmi, protože to je něco, co se skutečně dotýká jádra daného problému. To, co zaznělo v souvislosti s pozměňovacími návrhy, jistě může zprávu ještě zlepšit. Nicméně dovolte mi dvě otázky. Možná, že by bylo možné předložit ještě ústní pozměňovací návrhy, než se o tom bude hlasovat v plénu. Eh, za prvé existuje v portugalštině takzvaná eh, daň z přidané hodnoty na pokladně a jsou malé a střední podniky, kterých se to výrazně dotýká, takže několik návrhů nemohu podpořit. Týká se to malých a středních podniků. Pro ně je důležité aby nemuseli platit DPH státu eh, předtím, než dostanou uhrazenou částku. To je opravdu velice komplikované pro malé a střední podniky, které musí státu odvést DPH předtím, než ji sami obdrží. A bylo by vhodné, kdyby se toto téma stalo ještě předmětem ústního pozměňovacího návrhu. A za druhé, souhlasím eh, se strategií omezující výjimky. Ale není zde žádný odkaz na možnost specificky výrazněji zdanit luxusní zboží. když jestliže ještě existuje možnost podávat ústní pozměňovací návrhy, tak navrhuji, abychom se specificky zabývali otázkou luxusního zboží. Protože naši pláci daně jsou nyní vystavěni změnám, které se dotýkají eh, všech eh, typů zboží a zdanění luxusního zboží není zohledňováno. Pan Morganty, ne? Nechcete slovo? Já chci poděkovat zpravodaji. Doufám, že eh, ten jeho návrh bude v hlasování podpořen. A zde existuje eh, určitá neschoda s panem Portašem, pokud jde o tu možnost eh, tam eh, vložit určitý ten limit výjimek pro malé střední podniky, kdy on hovoří, samozřejmě ty představují 90% naší ekonomiky, ale řada zemí v EU mají různé limity, které přijímají a asi to všechno zharmonizovat a zavést nějaký mm, eh, limit, to eh, si myslím, že by eh, bylo narušením soutěže. Děkuji, Ody. Uh, velmi stručně, protože já myslím, že ještě musíme přejít další zprávě, ale několik stručných bodů, aby na podporu pana naš, dvou kolegů. Eh, k životnímu prostředí. Já si myslím, že je to velice důležitá věc, již se musíme zabývat. Eh, v zelené knize komise, to je ta digitální agenda, eh, takže tam by de facto měla být nějaká konvergence mezi fyzickým prostředím a elektronickým prostředím, třeba e-booky a tak dále, e-knihy a tak dále, nebudu to dále rozvádět. No a Stručně k tomu celkovému rámci a debatě, která na toto téma proběhla, já eh, si velice cením úsilí zpravodaje o nalezení kompromisu eh, a týká se to výjimek a flexibility a tak dále. Já si myslím, že to budeme muset eh, nějak rozřešit. A já si myslím, že v rámci rámce EU tam musí být určitá flexibilita zachována a my bychom ale měli mít eh, jakési obhajitelná zdůvodnění. A to zejména se týče eh, období ekonomického úpadku, kdy v podstatě máme nulový růst. My jsme třeba eh, snížili DPH ze 17,5 na 15%, to jsme měli možnost udělat, a my jsme tak učinili, abychom podpořili eh, utrácení spotřebitelů. A to mělo vliv na ekonomiku a na útraty spotřebitelů, což je také jeden ze způsobů, eh, jak ovlivňovat ekonomiku. To znamená, že eh, tuto flexibilitu bychom neměli příliš podkopávat. Eh, sice mohli bychom se trošku zaměřit na ty výjimky, ale řekněme, aby to byly obhajitelné výjimky, kultura, životní prostředí a tak dále, a ne otevřít bránu eh, do pořád všem možným výjimkám. Komise přeje si promluvit? Ne, není tomu tak. Děkuji eh, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za návrhy předložené. Eh, většina z nich už teď se objevuje v kompromisních návrzích, které jsem rozeslal dnes dopoledne. No a jestliže tedy vyloučíme téma finanční transakční daně, eh, tak eh, všechny ostatní názory byly více méně Eh, zahrnuty v tom mém původním návrhu, eh, zejména čtyřicítka, eh, ta byla přijetá. a pokud se týče účinnosti výběru DPH, tak myslím, že tady máme také obecný, obecnou shodu a že my se budeme chtít nějakým způsobem shodnout na prioritách. Pokud se týče právního postupu, tak eh, asi bychom se shodli na tom, že legislativní návrhy už teď obsahují jakési nejasnosti a bylo by dobré to vyjasnit. A já myslím, že to je pozměňovací návrh 68, eh, který eh, toto vylepšuje. Do hlasování někdy v průběhu září nám zbývá ještě pořád spousta času, takže já budu dále spolupracovat s kolegy a budu se snažit eh, dospět k rovnováze, pokud to bude možné. Ano, děkuji. Já mohu potvrdit, že hlasovat budeme 19. Eh, září a hlasování na plénu by mělo být v druhé plenárce říjnové. No a teď jsme dostáváme ke směrnici Omnibus 2. Eh, je to zpráva pana Balce to nám asi za, bude zabírat eh, z bývající část dopoledne a druhá zpráva pana Balce, tu bychom si nechali na odpoledne, poněvadž budeme mít času dost. Takže Burgharte, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. V návrhu pro směrnici Omnibus 2 jsem zrealizoval de facto to, co jsem již připravil v pracovním dokumentu pro první rozpravu, co jsem oznámil začátkem března. Valná část změn je technické povahy, vyplývají eh, z harmonizace směrnic Solventnost 2 a další směrnice. Nicméně komise na začátku roku svým návrhem také nadhodila významné otázky týkající se regulace pojišťoven. To znamená e, přizpůsobení eh, úrokové křivky v případě problémů na finančních trzích, pak je to otázka ekvivalence třetích zemí, a dále samozřejmě eh, také koncepce pro přechodné období. To komise formulovala velice široce, aby tam podle mého názoru nemusela říkat nic moc konkrétního. Diskusy usnadňuje to, že v souvislosti s Omnibusem 2 se nepracuje pouze na rámcové směrnici, ale také na prováděcích opatřeních. Rovněž eh, době, eh, došlo k eh, vyhodnocení páté kvantitativní studie, když již byl zveřejněn návrh komise k Omnibusu 2. Nechci to zde uvádět jako kritiku, spíše to berte jako pouhé konstatování. Z té situace, kterou jsem právě popsal, vyplývá, že můžeme očekávat a sledovat s, na živou práci rady, někteří dostanou větší kus koláče, někteří menší. Všichni jsou tam velmi aktivní, každý se snaží zajistit si nějaký talíř, na který si svou část koláče položí a zdá se, že potom výsledek eh, je v dosažitelné vzdálenosti. Já jsem s velkým zájmem sledoval dění v radě, ale napřed mě musí dobré argumenty přesvědčit o tom, že produktově eh, specifická opatření nebo opatření orientovaná na určitý konkrétní trh jsou rozumná. Momentálně se k změnám, které rada vypracovává s komisí, například anticyklické pojistné a jiné, jsou věci, ke kterým se stavím spíše skepticky. V návrzích řešení jsem se vyslovil pro posílení Eh, do orgánu dohledu EOPA a větší kontroly ze strany parlamentu. Tam, kde dojde, uchází k obsahovým změnám, tam je třeba to řešit v rámcové směrnici, protože aktéři a orgány dohledu by také měli co nejdříve získat právní jistotu o budoucím dění v oblasti regulací. Eh, nemohou zde být pouze aktiv přenesené pravomoci a regulační technické normy, eh, když zde řešíme otázky, které si žádají dohled. Eh, po vzoru Omnibusu 1, který jsme již schválili, v takovýchto případech je třeba také aplikovat provádějící technické normy, které umožňují dostatečnou možnost orgánu EIOPA se zapojit. Při formulování těchto technických norem eh, budu samozřejmě ještě konzultovat EOPu. Rovněž je nezbytné, aby podmínky Pan eh, řečník chtěl dohnat čas rychlejším projevem, ale byl upozorněn, že má hovořit pomaleji. Vážená paní předsedkyně, domnívám se, že je nezbytné, aby e, podmínky pro nelikviditní pojistné se řešily v rámci e, rámcové směrnice a EOPA zde hrála důležitou roli, protože to je nástroj, který vedle vyspět, může sloužit ke snížení technických rezerv. Podle mého názoru je třeba vypracovat vzorec pro výpočet tohoto pojistného. Tento vzorec by se měl eh, aplikovat pouze na substanciálně nelikvidní závazky, pokud bude překročena určitá prahová hodnota, tak aby bylo možné působit proti určitým anomálím trhu a tehdy pokud orgány dohledu eh, toto pojistné schválí pojišťovnám a zajišťovnám. Co se týče přístupu eh, k třetím zemím, zde jsem se rozhodl pro koncepci dočasné ekvivalence. zamítáme původní návrh komise. Podle mého názoru by zde měl existovat katalog kritérií a e, půlroční zprávy o pokroku, protože my třetím zemím přislíbíme pět let ekvivalence, i když některé z nich už propadly při tom prvním přeskumu. V návrhu komise byly navrž, byla navržena různá přechodná opatření, e, komise se je snažila přenést do aktu v přenesené pravomoci. Tím by komise stanovila přechodnou lhutu i podmínky pro toto přechodné období. Já jsem se vyjádřil ve prospěch dvoustupňového eh, konceptu přechodného období, který by měl být v rámci směrnice. Směrnice Solventnost 2 by podle plánu měla být implementována k 1. lednu 2013 eh, ve vnitrostátní legislativě. Nicméně v prvním roce eh, platí ještě přípravná fáze a to nejen pro pojišťovny, ale také pro orgány dohledu. Orgánům dohledu už musí být dodávána eh, data v souvislosti se solventností 2 ale vlastní dohled ještě bude podobívat podle solventnosti 1 implementační rámec, který navrhovala rada, toho se vzdávám, protože mi nebylo jasné, nakolik by měl být přídusný v tom jednoletném období. Smysluplnější mi připadalo předávání informací. Nicméně explicitně souhlasím s radou, že rok 2013 by se měl eh, použít pro určité schvalování, například schvalování tzv. interního modelu. 1. ledna 2014 by potom začala aplikace solventnosti Dvě doprovázená několika málo přechodnými opatření, například dvouleté eh, obce pro členské státy, které se budou vztahovat na menší pojišťovny při eh, nedostatečném kapitálovém krytí. Limity, eh, minimální limity pro kapitál musí být nadále dodržovány a je třeba pravidelně předkládat zprávy o pokroku. Přechodné období 10 let u hybridního kapitálu a repackage eh, loans jeden rok s tímto návrhem souhlasím. Také, aby byla zajištěna nadsektorální koherence v bankovní oblasti. Významným prvkem je pro mě eh, snadný přechod k formátu zpráv. Navrhuji dvouleté přechodné období, během něhož bude možné ještě používat stávající formát. Mám zde na mysli zvláště malé a střední pojišť, eh, pojišťovny protože společný standard můžeme očekávat až eh, koncem roku 2012. Měli bychom menším organizacím poskytnout eh, více času tak, aby se mohli náležitě připravit. Co se týče malých a středních podniků eh, působících pojišťovnictví, zde je důležitý je také princip proporcionality, který zde má být uplatňován. Domnívám se, že eh, v návrhu zprávy je ještě více témat, ale s ohledem na čas mi dovolte, abych eh, nyní skončil u těchto bodů, které jsou pro mě zásadní. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše první hodnocení. Děkuji. Děkuji. Já eh, se domnívám, že pan Eh, kolega Sekluna chce hovořit za Petra Skinnera. Eh, Peter Skinner, který je eh, stínovým zpravodajem, se omlouvá za svoji nepřítomnost. Já chtěl poděkovat panu Balcovi ke zpracování této, tohoto návrhu zprávy. Je to zpráva, která je velice významná, teď, když jsme v období připomínkování. Je to zpráva také velice technická. Je třeba ovšem také eh, mít na mysli to, že jde o eh, sadu nástrojů pro regulaci v rámci Solvency 2. A eh, Solvency 2 to je skutečně věc, na které nám velice záleží. My musíme nadále pokračovat a posilovat tento Eh, tuto sadu nástrojů. Bylo zdůrazněno za prvé ty eh, právní eh, možnosti, které, by dany, které byly dány, dále likvidita, likvidiční prémie a další. Neměli, neměli bychom porušovat prezidenční právo, zejména pokud se týče Meloniho zprávy, daného rozsudku. A současně EOPA potřebuje dostat eh, ty nástroje, které jsou nezbytné pro její fungování. Eh, další bod to je ekvivalence. Eh, Solvenci 2, jakmile vstoupí v platnost, bude hm, nadále zkoumat otázky, které země zapadají do tohoto modelu. Bude se to týkat zemí, které jsou jak v rámci na našem území, tak také firmy na ve třetích zemích. Dále, pokud se týče slev a likviditních prémií. Důležité je eh, pro eh, pojišťovatele to, aby se vyrovnávali eh, se situací, někdy možná situaci na trhu. A to vše musí být konsistentní, tedy s právním rádcem. Takže já ještě jednou blahopřeju panu Balcovi a Eh, myslím, že se budeme dále eh, velice snažit o eh, dotažení tohoto tématu. Děkuji. Nyní Sylvie Gulát za Alde tady není, takže já ji nahradím. Já jsem byla také dříve stínovou zpravodajkyní na, k Solvenci 2. Mám zde tři body. Týkají se Eh, nepřekvapivě eh, těch tří, které jste byly řečeny jménem Petra Skinnera. První věc. To se týká eh, rozpracované práce a likviditní prémie a jaký má vztah k dlouhodobým investicím. Já myslím, že je také najít Eh, řešení eh, otázce eh, vybavení vlastním kapitálem. Čili otázka je, jak do toho. Já myslím, že my musíme skutečně zajistit to, abychom skutečně nalezli řešení. A pak samozřejmě bude třeba abyste byli dotaženy ty technické detaily jako EOPA a tak dále, další eh, zjednodušující záležitosti. Eh, tím se dostávám k druhé záležitosti a to je záležitost poněkud zapeklik a asi to jsou ty takzvané delegované akty. U Solvency 2 eh, jsme v podstatě to, co je nedokončené, dali právě na do té oblasti delegovaných aktů, přičemž eh, reakční doba je tady dva měsíce plus dva měsíce. Eh, my jsme si uvědomovali, že eh, to bude v rozsahu nějakých 500 stránek a nebudeme na to mít moc času, tak já jsem se k tomu postavila tak, že jsme rozdělili jestliže tedy jde o finanční služby, takže nemůžeme si dovolit tady nechat si uplynout eh, čas. Takže mm, my jsme proto v tomto výboru eh, prosadili jako standard tři měsíce plus tři měsíce a já si myslím, že tak je to v pořádku. Eh, nicméně s postupujícím časem dochází k tomu, že se tam tady skutečně množí obrovská kvanta delegovaných aktů a to je důležité si uvědomit, že opravdu potřebujeme eh, určité množství času. Eh, když jsme vytvářeli ty eh, regulační technické standardy, tak já myslím, že původně jsme se k tomu v parlamentu stavili tak, že chceme, aby ISIS byl velice, velice silný nástroj a nepolitický, ryze technický. Eh, poněvadž tady skutečně jde o řešení technických problémů a eh, my jsme eh, de facto hovořili o možnosti obejít komisi, prostě debatovali jsme o tom, co je právně možné a to znamená, že jsme upravili regulační technické standardy, čím jsme tady ten proces jaksi zjednodušili, ale nezasahovali jsme do daných technických norm protože tam se uvažovalo o jednom měsíci plus eh, jednom měsíci. Já musím říct, že eh, mám trošku obavy, eh, jestli skutečně se dostaneme do situace, kde budeme mít 500 stránek, tak je 2 plus 2 nestačí, budeme potřebovat 3 plus 3 a už vůbec si nechci představit, jak by to padlo s časovým horizontem 1 plus 1. Na druhé straně já si ovšem uvědomuji, že některé věci jsou tady průběžného charakteru, tedy eh, budou pokračovat a to v podstatě tam by měly eh, do toho spadat ty technické regulační standardy. Takže já se na to snažím jenom upozornit. Eh, čili my, když tady jistě, to bude pokračovat, ale když tady poprvé dostaneme těch 500 stran, tak Eh, nějakým způsobem bychom s tím eh, měli se být schopni vyrovnat. No a my budeme začínat s delegovaným aktem a potom tedy přejdeme do toho stádia těch eh, regulačních technických standardů. A teď vlastně jde otázka, nebo je třeba vyjasnit, proč tady jsme hovořili o těch kratších, o té kratší období. A e, proč to tady vlastně je, to je dáno tím, že regulační agentura, v tomto případě EOPA, se e, si stanovila určité meze a mělo by to být tedy v rámci toho e, Maronyho rozhodnutí, čili nemělo by to být politické. A nám hodně záleží na tom, aby to tentokrát dopadlo dobře. Já myslím, že eh, bychom si o tom měli tedy více podiskutovat a eh, v podstatě, abychom hm, se dostali do situace, kdy o těch eh, technických regulačních standardech budeme muset skončit debatu, protože už není čas, ne, protože by snad byla dokončená. Čili jde o to, abychom to nějakým pěkným, spořádaným způsobem Eh, udělali. Eh, a ještě poslední bod, a to je třetí země. Já si myslím, že je důležité, abychom se zaměřili na to, jak tyto eh, dohody s třetími zeměmi fungují jak dovnitř, tak na venek. V podstatě jde o to, abychom se zaměřili na to, jak si to přejeme v Evropě. Abychom měli vytvořené stejné podmínky, ovšem dynamické. E, samozřejmě, že zde v Evropě můžeme e, zabezpečit e, každého a také naše firmy, poněvadž budou platit pravidla, která máme prostě tady. Čili to jsou ta vnitřní pravidla. Ale zároveň tady eh, může nastat situace větší konkurenceschopnosti, poněvadž eh, jsou tady jiná ta externí pravidla. Čili já myslím, že zpravdaj se to pokusil eh, řešit tím dočasným uznáním. Já si nedovedu představit, nekážu, nedokážu říct, jak se to bude vyvíjet v příštích pěti letech Čili já jsem se pokusila o určitý inovativní přístup a možná, že to může být to nejlepší, co můžeme učinit nyní. Eh, nicméně může to být ještě také docela, eh, docela obtížné. Čili já bych chtěla poděkovat za to, co už bylo eh, dosaženo, ale zřejmě budeme mít i další debaty. Čili Eh, ono můžeme pokračovat tak, že to jsou vlastně předběžná opatření. Eh, a Je třeba, abychom měli eh, na mysli neustále to, že prostě za těch pět let, kdo ví, jak to dopadne, možná by to nemuselo dopadnout dobře. Takže já tady eh, hovořím nejenom jako mm, mm, prostě přímo k tématu, ale také tak trošku eh, jako předsedkyně a bývalá eh, stínová zpravodajka k Solvenci 2. A ještě nyní za ECR kolega Epping a Ashley to převezme. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat také panu Balcovi eh, za to, že eh, připravil zprávu na toto odborné téma. Ano, je třeba, aby delegované akty a technické normy byly v pořádku co nejdříve, tak abychom byli připraveni eh, na to datum konečné realizace, pokud jde o ty orgány dohledu a je třeba i eh, řádně upravit phasing in. A samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba ještě diskutovat o detailech jsem rád, že pan Balc přišel s rozumným návrhem. Pokud jde o reporting, výkaznictví především chce odstranit eh, ty eh, eh, zbytečné, tedy to zbytečné výkaznictví aktiv řádek pořádku. Potom ekvivalence, to je v pořádku, ano včetně požadavku předkládat zprávy o pokroku od třetích zemí. Je třeba i mít průběžné období nebo přechodné období, pokud jde o implementaci v Evropě a implementaci Eh, termín eh, implementace ve třetích zemích, protože pokud to nebudeme mít, tak budeme moci eh, zavřít veškerý biznis ve třetích zemích. Pan Bals také stanovuje možnost, že ten pětiletý limit možná nebude dostačující. Asi v některých případech bude třeba prodloužit to přechodné období. Také podporuji návrhy pana Balce, pokud jde o diskontní sazby a e, prémii za e, likviditu. Takže zde je třeba definovat, co to je i ten e, tedy zatížený trh. Já si ale myslím, že spíše by to mělo jít cestou delegovaných aktů a je třeba ale zajistit politický eh, dohled nad tímto a členské státy eh, by nakonec měly tedy sami rozhodnout, kdy budou ty diskontní sazby používat. Poněvadž času je málo, tak ještě jednou chci poděkovat panu Balcovi, těším se na spolupráci. Paní předsedkyně, děkuji za zelené. Děkuji. Já mám radost z toho, že v rámci europeizace dohledu můžeme učinit i následný krok, který už jsme měli učinit dávno. Pan Bals musel dlouho čekat, než mu byla udělena tato zpráva. Jedná se o velice komplexní strukturu, vznikla celá řada pozměňovacích návrhů. Také to zvýšilo objem práce, která se odvádí v této souvislosti. Souvisí to také s Lisabonizací a je dobré také se v této souvislosti poučit z krize. A dovolte mi právě začít z tohoto konce. Za prvé, politicky často hovoříme o vlivu ratingových agentur na finanční trhy a že by se měly oslabit, ale v bodě 109AA se zavádí rating solventnosti 2, což je z našeho pohledu pochybné, Vítáme, že zpravodaj navrhuje větší roli orgánu EOPA, ale vyhoví to nárokům, k nímž jsme se zavázali také jako Evropský parlament, a sice, že průřezově eh, omezíme vliv eh, ratingů a jejich procyklického vlivu. Za druhé, solventnost 2 je něco, co zavádí v článku 70 pět eh, kritéria hodnocení trhu. A zde bychom měli být opatrní. Protože to může dát vzniknout velmi snadno procyklickému jevu. My to právem často kritizujeme v souvislosti s účetnictvím a nyní to zavádíme v pojišťovnictví. Bankovnictví v Banking Book to explicitně uvedené není. Tento vztah hodnocení trhu. Teď je otázka, zda potřebujeme nějaké rezervy hodnocení, abychom tento vliv ovlivnili nebo ne, omezili nebo ne. Za třetí, hovoříme nyní často o státních dluzích. Je otázka, zda státní, zda zde není přílišná alokace kapitálu Dále je to také otázka vlastního kapitálu v oblasti pojišťovnictví. Eh, tě tři, kvalita vlastního kapitálu, to je něco, co v oblasti bankovnictví neznáme. Tam zatím nejsou žádná eh, kvalitativní kritéria pro tě tři. A možná by bylo vhodné navrhnout. A v rámci CDR 4 se diskutuje o monetárních pobídkách pro banky, aby prováděly clearing, aby prováděly také hedging eh, pojištění, je to otázka derivátových trhů. Neměli bychom i to zde ošetřit, aby zde byla určitá motivace k využívání clearingu? Vítáme návrhy zpravodaje posílit EOPu. Také explicitně vítáme, že část eh, aktu v přenesené pravomoci se změní na technické normy. Nicméně tím možná eh, vznikne určité spoždění, když něco bude jako delegovaný akt a něco jako technická norma, protože někdy tyto věci na sebe navazují a pak dochází ke spoždění. Možná bychom si mohli položit otázku, zda bychom nevsadili výhradně na technické normy, ale museli bychom se potom podívat, jaké by to mělo důsledky v různých oblastech. Dále otázka pojistného za nelikviditu. To vede eh, k podceňování závazku a její zavedení tedy ohrožuje jistotu pojištěných. Možná by bylo smysluplné e, zavést e, v rámci solventnosti dvě proticyklický mechanismu, tak e, jak to plánuje rada v rámci takzvané countercyclical premium, ale pod kapitalizace pojistitele by neměla být podceňována. Proto se obecně stavíme skepticky k pojistnému za nelikviditu. Eh, úvahy zpravodaje se ubírají správným směrem, ale rádi bychom si o této problematice ještě principiálně promluvili. Také je třeba zabránit tomu, aby to potom na další druhé úrovni eh, vedlo k rozvolnění aktuálního stavu. Přechodná opatření tam v původním návrhu byla celá řada ustanovení, která to rozvolňovala a my vítáme, že zpravodaj toto opět zpátky dovádí do oblasti parlamentní demokracie. Bylo třeba také zasáhnout tak, aby eh, dokument byl čitelnější. I zde se podařilo zpravodaji dosáhnout dobrého výsledku, nicméně stále tam zůstávají otevřené otázky. Za prvé, je pro nás důležité, že obecně poskytujeme více času pro eh, zavedení, ale možná by bylo vhodnější tam udělat lepší diferenciaci podle velikosti. Objem 500 miliard to se týká těch absolutně největších podniků, které by to měly i hned zavést. Možná bychom těm eh, velmi malým měli dát více času a zvážit určité odstupňování. Co se nám jeví jako poněkud pochybné, je přechodné opatření v oblasti hybridního kapitálu. Víme, že některé pojistné společnosti v této oblasti mají velké zájmy, ale s obavami sledujeme také, že s ohledem na dlouhé přechodné období některé eh, společnosti emitují nový hybridní kapitál, aby nechránili pouze to, co už mají, ale domnívají se, že bude 2013, 10 let, tak ještě uděláme nějakou emisi hybridního kapitálu. A domnívám se, že to je sporná záležitost a není to v zájmu regulace. Článek 111m. Tam se zavádí určitá specifická úprava, že hodnocení účasti má mít eh, menší požadavky na vlastní kapitál, což otvírá možnost arbitráže v případě zájmů jednotlivých států a jejich společností ale my se skepticky stavíme vůči výjimkám a říkám si, že zrovna toto je případ, kde si musíme položit otázku, proč to tam má být. Explicitně vítáme pozměňovací návrh 26 a další, to se týká té směrnice o zprostředkovatelích. Také vítáme to výkaznictví, to povinné kvartální výkaznictví, pozměňovací návrh 50, 3, že bude omezeno, protože je to další administrativní zátěž, zvláště pro ty menší podniky, která není úplně smysluplná. Nicméně si klademe otázku, zda bychom měli asset by asset reporting skutečně úplně zakázat. Podle pozměňovacího návrhu 54 by se tedy zakázalo orgánu dohledu, aby kladl určité otázky a myslím si, že zde jsme poněkud přestřelili. Měli bychom to ještě projednat. Abych to na závěr schrnul. My souhlasíme s tím základním směrem, kterým se zpravodaj ubírá. Některé otázky dále diskutujeme a předložíme pozměňovací návrhy k ním. Domníváme se ale také, že parlament by se měl chopit svého práva, aby zareagoval na ty zásadní otázky, které vyvolala krize a že bychom o tom měli vést zásadní diskusy, tak jako to bylo v oblasti bankovnictví, tam, kde je to relevantní. Tento sektor je jiný, nicméně také je ovlivněn negativními dopady krize, takže nás čeká ještě mnoho práce a já se těším na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, ještě mám dva řečníky na seznamu Irene a potom Jean-Paul. Ano, já myslím, že eh, řada věcí byla řečena. Já chci poděkovat zpravodaji za eh, vynikající práci. Jenom naváži na to, co řekl pan Kichout, eh, pokud jde o návrh 54 mm, kdy členské státy by neměly požadovat, aby pojišťovny a zajišťovny předkládali mm, položkový seznam aktiv. Já chápu ten záměr pana Balce. Ano, to je chválihodné. Eh, my nechceme mm, mít eh, přehnanou byrokracii, administrativu především pro malé subjekty, ale chci připomenout kolegům, že eh, o čem jsme již hlasovali, co jsme prohlasovali, pokud jde o EOPA. Máme zde článek 35 a úvodní ustanovení k tomu s tím spojené, kde jsme jasně řekli, ano, všechny nezbytné informace, které mají umožnit, aby příslušné orgány mohly plnit úkoly, tak všechny podklady musí k tomu mít k dispozici a e, musí na požádání tedy být poskytnuty nezbytné informace. Já chci zdůraznit, e, že e, již jsme to odhlasovali, že, že ty agentury mají mít možnost požadovat informace od příslušných orgánů členských států a zde tedy taková restrikce, já myslím, že to asi nebyl eh, záměr zpravodaje, ale tak, jak je to sformulováno, tak by to tak mohlo být vykládáno. A eh, vlastně, když by docházelo k podvodům, tak ty orgány příslušné by nebyly schopny plnit své úkoly, které jim byly dány. To není, myslím, v souladu s tím, co jsme již odhlasovali, eh, když jsme hovořili o těch regulačních pravomocech příslušných orgánů. Ano, to lze korigovat snadno a já spolu s pravodem ráda na tom budu pracovat. Já myslím, že oba záměry by tam byly, měly být nějak sformulovány. Jak jsem řekla, vše ostatní už bylo řečeno a e, práce pana zpravodaje e, proběhla velice efektivně. Je to detailní práce a děkuji. Děkuji, Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. E, Velice stručně, vzhledem k hodině, chci poděkovat Bukhartovi za vynikající práci. Vím, že to je komplikované, objemné téma a on navrhuje inteligentní a dobrá řešení. Hm, já chci zdůraznit dva aspekty. Konkrétně, za prvé jsem rád, že chce, aby EOPA měla reálné pravomoce. To jsme chtěli v parlamentu. My jsme bojovali za ty orgány dohledu ve třech oblastech a z tohoto pohledu si myslím, že návrhy Bukhardo jsou vynikající. A teď další technické téma, e, to je ta e, e, premie za likviditu, tomu se říká kontracyklická premie teď, proticyklická premie, tak to nazývá teď rada. Takže zde ještě musíme mm, diskutovat. Já to teď, teď nebudu dělat o tom, jak by ta směrnice měla e, nabít účinnosti, jak by to mělo být s přechodnými obdobími, což je nezbytné pro to, aby mohla vůbec být účinná. Závěrem, e, je to velká agenda. Jde o tři věci hlavně. Za prvé, řešení, která v parlamentu přijmeme, musí být eh, technicky vhodná, relevantní, protože dobrá legislativa to neznamená jenom administrativu uspořádat tak, jak se má, ale znamená to i to odborně dobře ošetřit a musí to být eh, čistě eh, Evrop, Evrop, evropské řešení a ne, aby tady zase výjimky rostly jako huby po dešti. A určitě vím, že to je téma delikátní, třeba i my ale nemůžeme, eh, eh, nemůžeme tedy dělat ústupky a eh, jak si odsoudit tu naši evropskou legislativu kvůli nějakým externím třetím partnerům a e, víme, že znění ještě lze změnit a zlepšit, protože e, ty formulace musí být čitelné e, a jasné, a ne, aby to vedlo k různým možným interpretacím, což by bylo kontraproduktivní. A já doufám, že mm, s Bukhartem budeme dobře spolupracovat a že přesvědčíme nakonec radu, aby se k nám přidala. Před chvíli role parlamentu O tom se mluvilo. Tady je to jasné. My nemůžeme chtít a na jedné straně, aby náš parlament byl efektivní, intervenoval, ale na druhé straně, aby eh, byl omezován různými limitacemi. To nejde, eh, protože my tady eh, jsme spolu s zákonodárným orgánem, my přijímáme předpisy a kauza Merony a AFM Merony, to byla jiná doba takže neomezujme legislativní zákonodárné pravomoce parlamentu dnes v dnešní době a nemůžeme se odkazovat na eh, dokument eh, z doby, která se úplně změnila teď. A potom hm, tedy to eh, množení se těch delegovaných aktů, no dobře, ano, a těch technických norem, dobře, ale nesmíme se v tom utopit. A hm, čistě z technických, materiálních důvodů nemůžeme říci, ano, tady hm, nemůžeme plnit kontrolu, to nejde. A já si myslím, že eh, především je třeba tuto agendu odlehčit. Děkuji. Bukhart. Já mít, uh... Děkuji. S pohledem na hodiny mi dovolte, abych všem kolegyním a kolegům poděkoval za jejich příspěvky. Eh, byly skutečně rozsáhlé. A já vidím, že v příštích týdnech nás čeká hodně práce u otázky ekvivalence třetích zemí, e, otázka delegovaných aktů a technických e, a prováděcích technických norem. A také se budeme muset zaměřit na pojistné za nelikviditu. Přechodná opatření, tam si myslím, že máme určitou možnost dospět ke schodě. Také mě podpořil, eh, potěšila podpora v tom směru, že orgán EOPA by eh, v této oblasti mohl dostat další práva. Já vám děkuji za vaše připomínky a těším se, paní předsedající, na další diskuse. Přes příští týden plánujeme ve Štrasburku setkání se stínovými zpravodaji na bilaterální úrovni, kde projednáme příslušné body detailněji. Já tedy všem velice děkuji a domnívám se, že jsme zde skutečně na dobré cestě. Um, děkuji. Je 12.30 a jak jsem už řekla, návrh stanovisko, eh, která se týče evropské dimenze sportu, tak eh, to se necháme na dobu po hlasování. Dnes odpoledne to hlasování nebude trvat dlouho a já si myslím, že nás tady bude také více. Ano, samozřejmě. Takže já se omlouvám těm, kteří se přišli právě teď zapojit do diskuse k tomuto tématu, ale my to přesouváme na odpoledne po hlasování.